Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na našem posledním kolečku slyšení ohledně využití facebookových dát uživatelů Facebooku ze strany firmy Cambridge Analytica. Společně se mnou je zde za předsednickým stolem Petra Kamer Evert z výboru Kult. Pan Moraes se omlouvá z důvodu nemoci a proto budu eh, předsedat, a je mi velkou ctí, předsedat dnešnímu zasedání. 1. Eh, června jsme pořádali první slyšení 25. května jsme pořádali druhé slyšení na základě rozhodnutí konference předsedů z 12. dubna a na základě schůzi, schůze s panem Zuckerbergem, eh, které proběhlo 22. května. Eh, tady to slyšení provádíme s klíčovými eh, aktéry využívání dat Facebooku ze strany Cambridge Analytica. Cílem tohoto slyšení je zajít do hloubky, zjistit klíčová poučení a nastínit cestu vpřed co do nástrojů, které máme k dispozici. Druhá část toho slyšení proběhla minulý týden v pondělí 25. června, kde jsme řešili aspekty týkající se specifických konsekvencí, jako jsou například dopad na eh, soukromí a ochranu dat, elekt, eh, volební proces, na volební procesy, na důvěru spotřebitelů v digitální platformy, na kybernetickou bezpečnost a tržní pozici sociálních médií. Tři zasedání proběhla a poskytla nám užitečné informace ohledně řešených otázek. Dnešní třetí část a poslední část tohoto slyšení se bude soustředit na řešení a nápravy problémů, které jsme identifikovali, tak abychom zajistili, že základní práva občanů EU zejména právo na soukromý život, na ochranu dat nebo právo na získávání a rozesílání přesných informací a právo na spravedlivý a nestraný volební proces bude zajištěno a že smutné situace jako tato se již nebudou opakovat. Za tím účelem dnes vyslechneme zástupce Facebooku a komise. Jsme velice rádi, že jste mezi námi. Již budete vědět, že parlament požádal Facebook při různých příležitostech, aby byl zastoupen osobami, které drží relevantní pozice, odpovědné pozice v rámci eh, korporátní struktury dané společnosti. V rámci tohoto zasedání předsedové čtyř z účastněných výborů požádali o přítomnost paní Sheryl Sandbergovou, COO Facebooku. Facebook eh, rozhodl, že vyšle Lorda Elena, místo prezidenta pro politická řešení. Eh, srdečně vás tu vítáme, jsme rádi, že jste tu. Je zásadní, abychom se dozvěděli od těch, kteří vedou příslušná oddělení a mají rozhodovací a odpovědná místa v rámci korporátní struktury dané společnosti, a je důležité si vyslechnout zejména na zasedání, kde chceme řešit konkrétní opatření, která Facebook hodlá podniknout, aby zajistil plné plnění základních práv, aby došlo k ukončení porušování daných práv. To je velice zásadní. V návaznosti na toto slyšení provedeme evaluaci a zhodnotíme, zda odpovědi, které jsme dostali, byly uspokojivé. Tím, dámy a pánové, zahájíme dnešní slyšení. Čekají nás dva zajímavé panely. Rád bych vám připomněl, jaká použijeme pravidla. A zejména v rámci kolečka otázek a odpovědí, abychom zajistili co nejkonstruktivnější postup. Před zasedáním politické frakce eh, se dohodly, že alokují sloty na otázky pro každý panel, tedy 15 otázek na každý panel podle Dehontova systému. Politické frakce byly vyzvány, aby zveřejnili jména poslanců, kteří budou jejich jménem hovořit. Dále tam byl přidán extra slot, abychom, měli možno, abychom dali možnost vystoupit všem frakcím. Na základě těchto jmen byl pak sestaven seznam řečníků, kterým já se budu řídit. Po prezentacích obou panelistů dám nejprve slovo eh, předsedům příslušných výborů a poté pojedeme podle daného řečnického seznamu. Každý poslanec, který je na řečnickém seznamu i předseda přidružených výborů, může položit jednu otázku směrovanou na jednoho panelistu a má na to maximálně jednu minutu. Panelisté, kterým byla otázka položena, pak budou mít dvě minuty na odpověď. Kdokoliv, kdo překročí časový limit, přijde o mikrofon. A já tu mám kladívko a zajistím, že se budete tímto pravidlem řídit. Pokud poslanec na seznamu nebude přítomen v sále, dostane slovo následující uvedený řečník. Vzhledem k tomu, že máme málo času a je to důležité slyšení, bude si to žádat velice přísné zacházení s časem. Takže tím se dostáváme jaksi ke čtvrté části našeho slyšení, ale ještě předtím bych dal slovo tlumočníkům, kteří eh, vás chtějí o něčem informovat. Funguje, funguje, test funguje, ano. Thank you very much. Dobrá, takže zahájíme tuto část našeho zasedání. Jako první má slovo Lord Richard Allen, místo prezident pro politická řešení z Facebooku. Máte slovo. Máte maximálně 10 minut, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. Děkuji výborům Evropského parlamentu. Omlouvám se, vzal jsem si špatný mikrofon. Děkuji vám za pozvání na dnešním slyšení v návaznosti na dvě předchozí zasedání s Markem Zuckerbergem a minulý týden s širší skupinou vedení Facebooku. Domníváme se, že je důležité vystoupit v Evropském parlamentu a odpovědět na vaše dotazy, které se týkají situace z Cambridge Analytica a s následným vývojem. Myslím, že cílem dnešního jednání je podívat se do budoucna na případná řešení, která by bylo vhodné přijmout na politické úrovni v reakci na současnou situaci. Ve svém úvodním vystoupení zmíním tři oblasti, které si myslím, že jsou nejdůležitější pro naši práci s vámi. Tak za prvé budu hovořit o ochraně údajů, za druhé o ochraně integrity voleb a za třetí o dalších záležitostech, které se týkají onlineového obsahu a bezpečnosti uživatelů online. Pokud jde o ochranu údajů, zde bych chtěl říci, že Již před několika lety jsme řešili konkrétní obavy týkající se eh, přístupu k údajům ze strany třetích eh, stran a jejich aplikací. Hovořili jsme o limitovaném eh, přístupu v roce 2014 a 2015. Bylo tam určité přechodné období a Narazili jsme na tento konkrétní problém s aplikací eh, doktora Kogena a to jsme řešili již v roce 2014 a 2015. Abych ještě vysvětlil důvod k návrhu té původní platformy. Šlo nám o to, abychom podpořili inovativní služby se sociálními zkušenostmi. Lidé si přáli takové aplikace nad rámec Facebooku, které by umožnily socializaci, propojování s přáteli prostřednictvím aplikací. Ale uvědomili jsme si, že takovýto model platform byl až příliš otevřený a že ohrožoval dokonce poškozoval důvěru uživatelů. Takže vznikly obavy z fungování těchto platform, jak jste slyšeli minulý týden a my jsme tím oslovi, s tím oslovili Irskou komisi pro ochranu údajů. Ta zorganizovala dva audity a v roce 2014 rozhodla změnit fungování těchto platform takže tato problematika se řešila již tehdy. Od té doby jsme oznámili řadu dalších opatření, abychom dále snížili možnost zneužití a reagovali tak na zpětnou vazbu od uživatelů. Vyzvali jsme uživatele, aby nám hlásili aplikace třetích stran, o nich se domnívají, že jsou problematické a aby pro, proaktivně identifikovali aplikace, které mají přístup k rozsáhlým objemům údajů. A my jsme tímto, ty, tímto způsobem schromažďovali informace o těchto aplikacích. Také jsme eh, prošetřovali situaci s výrobci zařízení, abychom eh, zjistili fungování eh, režimu, v rámci nichž z přístrojů byly údaje poskytovány takže šlo o zařízení typu BlackBerry, kde jsme například neměli vlastní aplikaci Facebooku. A myslíme si, že je potřeba mm, tyto aplikace e, omezit. Pokud je o ochranu údajů, tak e, došlo k regulačním změnám. Především tou největší je zavedení GDPR a zde chci říci, že máme tým odborníků, technických a právních, kteří nám umožní e, přejít od původního nařízení 9536 k novému režimu GDPR. Věříme, že naše služby jsou plně v souladu s GDPR, ale samozřejmě, že zde mohou vyvstat pochybnosti a pak bude potřeba, abychom provedli posouzení stejně jako jiní poskytovatele, abychom prokázali, že naše služby v souladu s tímto nařízením jsou. To je přirozený proces, ale pevně věříme, že naše služby se ukážou být plně v souladu. Pokud jde o narušování volebního procesu, to byl velký problém. Teď se pracuje zejména na otázce kybernetické bezpečnosti. Vidíme, že jak politici, tak občané používají naše služby k vzájemnému kontaktování, které by před deseti lety možné nebylo. Vytvořili jsme velice otevřené platformy pro vzájemné eh, kontakty, ale to samozřejmě pro určitou menšinu nese sebou riziko, riziko zneužití. Eh, je to takové jaksi horečné zbrojení. Ehm, dnes eh, jsme možná nezareagovali dostatečně na všechny eh, hrozby, které eh, například souvisely s firmou GSR. To, co děláme nyní, je, že se snažíme eh, vytvořit mezirezortní skupinu pro kybernetickou bezpečnost, abychom lépe pochopili veškeré hrozby, které mohou vzniknout. Tento tým se hodně soustředil v poslední době na Mexiko a když se hm, podíváte na zprávu OBS, tak uvidíte, že náš tým se hodně věnoval také volbám v Itálii. Druhá oblast eh, v oblasti související s volbami jsou falešné zprávy. Tady jsme se snažili eh, omezit jejich množství a aktivně pracujeme s komisí na dalších eh, mechanismech, jak na falešné zprávy reagovat. Pracujeme na praktickém etickém kodexu a co a to si myslím, že je velice důležité před evropskými volbami v roce 2019. Určitě to bude veliká výzva vzhledem k tomu, že ty hrozby nejsou tak jednotné v Evropě jako možná někde jinde na světě. A za třetí eh, uvažujeme o tom, jak transparentnit eh, reklamu. Ehm, používáme produkt View Ads, tedy produkt, který umožňuje navštívit eh, facebookové stránky, eh, které nabízejí reklamy a prohlédnout si tam veškeré reklamy, které jsou k dispozici. Když někdo eh, dělá reklamu na naše služby, tak tato reklama, pokud o ní někdo bude mít zájem, bude přístupná úplně všem. A vím, že tento produkt je velice zajímavý v souvislosti s vytvářením archivů a tak podobně a bude to mnohem snažší dohledat případné eh, reklamy politické povahy. Dále jsme vytvořili také komisi pro akademický výzkum, která bude prošetřovat řadu oblastí, zejména se ovšem bude věnovat dopadu sociálních médií na volby. To je oblast, kde všichni mm, máme velice silné názory, ale bohužel mm, jasné údaje, prokazatelné údaje nám chybějí, nevíme, jak přesně dopad sociální média na volby nemají, takže my bychom se na to chtěli zaměřit, víc těch údajů a podle toho upravit naše řešení. Ale chceme eh, v naší práci se opírat eh, o kvalitní údaje. Třetí oblast, eh, o které se chci zmínit, jak už jsem říkal, to jsou další sporné záležitosti. Cítíme obrovský díl odpovědnosti, mm, snažíme se minimalizovat eh, škodu eh, v jakékoliv oblasti. Pokud zjistíme, že k nějakému poškození eh, škodě dochází, tak cítíme odpovědnost za to, abychom dopady minimalizovali. Jde nám především o bezpečnost dětí. Vidím tady bývalou paní komisařku Redingovou. Ve své době jsme s ní spolupracovali. Nyní s paní komisařkou Gabriel pracujeme na bezpečnějším internetu v Evropě a snažíme se identifikovat hrozby zejména eh, ve vztahu k dětem. Nenávisné projevy jsou také velice aktuální. Tady spolupracujeme s komisařkou Jourovou a myslím, že jsme dokázali dosáhnout významného pokroku. Opět chci uznat, že ten začátek byl pomalý, a že se snažíme nyní vše dohnat, ale snad se to daří. A nakonec s komisařem Kingem a Avramopoulosem projednáváme online nový obsah, opět zejména s ohledem na bezpečnost dětských uživatelů, aby nedocházelo k šíření takového obsahu, abychom byli schopni ho s platformem odstraňovat. To jsou všechny iniciativy, které Eh, vyžadují, abychom spolupracovali se, se státními úřady i nevládními organizacemi a občanskou společností. Na závěr bych chtěl říci, že eh, se omlouváme za, za chyby, eh, ke kterým došlo. To už tady zaznělo na předchozích zasedáních. Naše služby jsou ale skutečně inovativní a to znamená, že se potýkáme se zcela novými výzvami. Je samozřejmě potřeba, abychom se zlepšili při jejich včasné identifikaci a rychle na ně reagovali a dnes jsem se pokusil nastínit, jak k tomu chceme přikročit. Děkuji. Děkuji a jménem výboru Libe by nyní vystoupil první řečník, Vidíme, že záležitost berete skutečně vážně a že jste připraven zodpovědět naše dotazy. Zajímalo by mě, kdy, eh, začne, kdy přestanete sdílet eh, údaje kde budete plně kompatibilní s GDPR, tedy plně dodržovat evropskou legislativu o ochraně údajů a jak eh, Jak eh, vysvětlíte nedostatečná eh, bezpečnostní opatření eh, z té situace v roce 2015 a můžete vysvětlit opatření, která podniknete, abyste zajistili plný soulad s nařízením GDPR a s nadcházejícím nařízením o soukromí v elektronické komunikaci? Děkuji. Yes. Um, tak to je hodně otázek na dvě minuty. Tak první otázka. Tady chci jasně říci, že v reakci na stížnosti, které nadnesly eh, úřady na ochranu údajů, jsme řekli, že nepoužíváme žádné údaje, které eh, byly k dispozici před tím, než eh, Facebook začal fungovat. Některé věci ale přetrvávají a jsou stále relevantní, jako například bezpečnost, eh, nelegální chování na platformách eh, a samozřejmě vedeme aktivní dialog eh, s úřady na ochranu údajů a věříme, že naše dnešní postupy jsou zcela legální a Pochopitelně můžeme se snažit definovat, kde jsou případná eh, omezení ve sdílené infrastruktuře a zda skutečně všechny požadavky naplňujeme. Eh, pokud jde o ty aplikace z roku 2015 a dohled nad nimi, snažíme se, snažili jsme se aby aplikace byly maximálně odpovědné za zprávu údajů, pokud eh, mají přístup k Facebooku, tady dochází k trvalému zlepšování a zda bychom byli bývali, eh, byli rádi, kdybychom udělali více, zcela určitě to ano. Byly tam mezery, na které jste tady poukázali, aplikace dělaly věci, o kterých jsme nevěděli, ano, a my jsme nebyli schopni to zavčasu zaznamenat, takže skutečně to musíme přiznat, ale teď to trvale zlepšujeme a dnes, myslím, jsou ty režimy mnohem přísnější, pokud jde o identifikaci aplikací, aplikací, které zneužívají systém. A pokud jde o soulad s GDPR, tak možná k tomu bych měl použít eh, své písemné materiály a dát vám je k dispozici. Skutečně to jsou rozsáhlé materiály, které máme k dispozici, jsou to popisy našich politik eh, a myslím, že mm, plně doloží náš soulad s GDPR. Nyní Petra Kamavert eh, z Výboru pro kulturu. Děkuji. Ještě se chci jednou zeptat Facebooku, s mikrofonem by to bylo lepší, ano. Zatím jsem nedostala uspokojivou odpověď, takže ji položím ještě jednou tu svoji otázku v naději, že dnes se dozvím odpověď. Jak chce Facebook zajistit, že článek 10 a článek 11 Charty základních práv bude navzdory pokračující analýze dat a systémům filtrování, jak zajistí Facebook, aby každý jednotlivý uživatel měl k dispozici nefiltrované široké spektrum informací, pokud možno neutrální. Protože tady vidím velké riziko a také velkou výzvu do budoucnosti. Thank you. Um... Děkuji. Záměrem eh, návrhu našich služeb, to znamená zpřístupnit rozsáhlé informace mnoha uživatelům, eh, podle mě znamená, že přispíváme i k pluralitě médií. Studie ukazují, že lidé, kteří používají Facebook a podobná sociální média, mají přístup eh, k mnohem širšímu množství informací než dříve. Například já jsem eh, vyrostl s třemi televizními kanály a s jednými novinami a dnes eh, mám samozřejmě ty informační zdroje mnohem širší, ale musíme jasně říci, jaká je v tom role Facebooku. Když se nalogujete do Facebooku, tak eh, ten odběr zpráv, který tam máte, obsahuje obsah, který jste si sami zvolili, že se k tomu napojíte přes své přátele nebo ze zdrojů, které jste si sami vybrali. To znamená, Facebook vám nepředurčuje ty zdroje informací, zdroje zpráv a moje zkušenost je taková, že řada mých přátel například eh, sdílí mm, mé politické náhledy a mé vlastní zájmy i v mediální oblasti, ale mám i přátele, kteří mají eh, politické názory zcela odlišné a vyhledávají obsah, eh, o který já bych se absolutně nikdy nezajímal. Takže je to oblast, která je nesmírně zajímavá z hlediska algoritmického dohledu a algoritmické transparentnosti a velice rádi budeme eh, ohledně tohoto tématu spolupracovat, ale myslím si, že spíše zvyšujeme, než bychom eh, pluralitu médií omezovali. Děkuji. Dále vystoupí Paulo Rangel, EPP, výbor AFKO. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád zeptal uh, na to, zda byste nám mohli zajistit, že teď již existuje nějaký plán, jak se vyhnout jakémukoliv politickému zneužívání nebo využívání eh, Facebookové platformy, protože zde vidíme určitý postoj jaksi eh, řekněme, rozumný, určitý postoj lítosti, vlastně, který bychom dokonce mohli ocenit v tom smyslu, že že se Eh, tady představovala taková pletora politik, které nebyly špatné, ale zatím nemáme žádnou záruku, že se to do budoucna nebude opakovat. Ano, děkuji. Já bych řekl, doufám, že dělám za dost práci, kterou činíme, rád bych jasně řekl, že ta řešení přijdou pouze z partnerství. Nebude to nic, co budeme vyvíjet sami. Naše zkušenosti například v Itálii, kde jsme spolupracovali s AG Commerce, s regulátorem a s politickými stranami, že ta spolupráce byla naprosto zásadní při vývoji modelů, které nebyly nejen nápomocné, že pomohly zabránit zneužívání naší platformy, ale byly také politicky neutrální. Chtěl bych znovu zdůraznit pozici Facebooku. Ta je taková, že my se v žádné volební kampani ani v politickém sporu nestavíme na jakoukoliv stranu. Snažíme se své služby nabízet stejnou měrou všem legitimním politickým organizacím a jsme pevně přesvědčeni, že Pravidla pro volby musí stanovovat příslušní regulátoři a firmy jako my můžeme poskytovat technické poradenství, ale implementujeme v první řadě pravidla, která nastavuje někdo jiný. Takže to je ten vztah, který chceme my, aby panovalo porozumění mezi politickými stranami a volebními regulátory, kteří stanoví limity, a pak technické vstupy ze služeb, jako je ta naše, a poskytování nástrojů, které budou pomáhat splnit ty nároky, to je na naší straně. Ale chci zdůraznit, že to bude vždy, ať už vypracujeme cokoliv, že to bude vždy struktura, která se bude neustále vyvíjet, protože se vždy najdou lidé, kteří se budou snažit tu strukturu nějak obejít. Takže to partnerství bude naprosto zásadní. Nejen v danou chvíli pro řešení konkrétního problému, ale postupně kontinuálně. Děkuji. Birgit Sipl, SAD za výbor Libe. Thank you very much, Mr. Děkuji. Vážený pane, v posledních eh, slyšeních jste eh, potvrdil, že Facebook se zcela eh, na základě znalostí eh, vstoupil do partnerství s aplikací, která jasně říkala, že dává data k dispozici třetím stranám a jejichž eh, smluvní podmínky nebyly v souladu s politikou Facebooku. Ale neustále říkáte, že si myslíte, že jste neudělali nic špatného. Tady ale nejde o náboženskou debatu, jde o to, zda jste splňovali zákony EU nebo ne. A podle zákonů EU jste nesměli a nesmíte outsourcovat odpovědnost. Takže vy, Facebook, vy jste tím kontrolorem a jako takový nemáte právní možnost outsourcovat tuto odpovědnost na kohokoliv jiného. Pokud si stále myslíte, že jste v tomto případě neudělali nic špatného, prosím využijte své, minuty, své dvě minuty na to, abyste nám to detailně popsala. Pokud tomu už nevěříte, prosím vysvětlete nám detailně to, jakým způsobem kontrolujete bezpečnost aplikací, které mají přístup k datům Facebooku. Děkuji. Děkuji. Dovolte mi ještě jednou vysvětlit, jak naše platforma fungovala tehdy. Byly tam dva kontrakty. Jeden kontrakt eh, vývojáře, aby eh, vývojář měl přístup k platformě Facebooku. Ta smlouva, ten kontrakt jasně říkal, nesmíte ta data, která získáte, brát a používat je za, určit, za určitými účely, například je nesmíte prodávat. Velice jasně se tam říkalo, co se smí a co se nesmí. Takže to je ten kontrakt mezi developerem, vývojářem a Facebookem. Zároveň Eh, ten vývojář má svou vlastní politiku ochrany soukromých údajů, kde jasně říkají, co dělají. A vy správně říkáte, že v tomto případě ta eh, politika ochrany soukromí eh, vývojáře byla v konfliktu s tou smlouvou, kterou podepsali s námi. Takže takovou to politiku mít neměli. A podle nás je to tím zneplatněno, protože to bylo v konfliktu s tím primárním kontraktem, což je ta dohoda mezi developerem a námi, kde řekli, že abychom měli přístup k vašemu API, souhlasíme s tím a tím. Takže naše pozice je jasná. Oni porušili naše smluvní podmínky. A fakt, že vyhlásili něco jiného v, ve svých smlouvách s uživateli, to není relevantní. To je tady k té první části, co jste se ptala. Ta druhá část, zda to máme více spravovat. My bychom s tím přístupem souhlasili, je to ten druh opatření, která přijímáme, abychom tedy zajistili lepší kontrolu. Abychom lépe kontrolovali to, co vývojáři dělají v, z daty v momentu, kdy se dostanou mimo náš systém. Ale jak jsme o tom mluvili, řekl bych, že zde je velice zajímavá otázka, kterou asi musí odpověď, zodpovědět Evropský ochránce dat, tedy kde leží ta rovnováha mezi oběma věcmi. Protože jakmile data jsou mimo náš systém, pokud nám někdo lhal, tak eh, Máme jen omezená technická opatření, abychom zjistili, co vlastně dělají. My se v tom snažíme zlepšovat, ale ve finále ten výsledek, pokud mm, to vezmete do důsledku, tak by to znamenalo, že data z našeho systému nikdy nepustíme, což by bylo zase problematické z hlediska inovace a vývoje našeho prostředí. Možná to je odpověď, ale i to má své výzvy. Děkuji Vivian Redding jako další. Děkuji, pane Elene, za vaši odpověď, co se týká algoritmů. Já zde mám výrazné pochybnosti o tom, co jste řekl, protože já zde nevidím transparentnost, vidím zde e, omezování přístupu a dokonce bych tomu říkala diktatura Facebooku. E, k tomu, jakým způsobem smím já Facebook používat. A teď je otázka. Jak víte, GDPR zavádí princip tzv. privacy by default a privacy by design. Vysvětlete mi prosím, jak podle názoru Facebooku jsou tam nastavení soukromí, která jsou často velice dobře skryta a špatně se hledají, přičemž je to často kombinováno s takovým tím, buď přijmete naše podmínky, nebo si smažte účet. Jak to je kompatibilní s volně dostupným, eh, jasným a informovaným souhlasem, jak to žádá nařízení GDPR? A zajímalo by mě také, co si myslíte o studii eh, Norské spotřebitelské rady, která se jmenuje Deceived by Design, tedy podvedení už z výchozího nastavení. Protože Eh, uživatelům nabízíte jen velice omezené možnosti ochrany soukromí. A za třetí, když Facebook eh, vypracovával architekturu, tu koncenzuální architekturu toho vyskak- vyskakovacího okénka, využili jste nebo nevyužili jste techniky, které pošťuchují uživatele, eh, aby učinili taková rozhodnutí, která jsou v jejich neprospěch? Děkuji. Děkuji vám za tyto otázky. Co se týká Eh, splnění požadavku GDPR, eh, udělali jsme to, že jsme eh, združili všechna ta nastavení soukromí, která ano, se špatně předtím hledala a umístili jsme je na jedno místo. Ono to bylo roztříštěno po nějakých 20 různých lokalitách v té aplikaci Facebooku a teď je to sjednoceno a je to dobře přístupné. To bylo přesně v rámci Eh, té práce, kterou provádíme, eh, nebo kterou jsme prováděli v rámci přípravy na GDPR, protože jsme věděli, že se musíme zlepšit v tom smyslu, aby lidé lépe našli ty ovládací prvky, které hledají. Eh, jsme přesvědčeni, že ta výchozí nastavení, která máme teď, jsou nastavení rozumná, co do opět toho, ta hodnota sociální sítě pochází například z toho, když něco sdílíte s přáteli. Takže mít výchozí nastavení, Eh, že budete sdílet kontakty s přáteli, je podle nás rozumné v kontextu fungování eh, našeho produktu. Co se týká eh, těch postupů, které lidé absolvují, aby se zaregistrovali do služby Facebook, my jsme se snažili oddělit to, co je zásadní pro poskytování služby Facebook. Jinými slovy, lidé ten balíček musí přijmout, protože bez toho balíčku není možné, abychom my jim nabízeli tu službu tak, jak ji popisujeme. A pak zde máme věci, kde máme separátní konsenzus, separátní souhlas. A zde jsou tři oblasti. A pro každou z těch oblastí, tedy rozpoznávání obličejů, využívání citlivých dat pro e, cílení reklamy a používání dat mimo Facebook pro e, zobrazování reklamy, to je volitelné, tam může každý říct ne a může i přesto nadále naši platformu využívat. A nakonec, co se týká e, té architektury, já bych to rád řekl úplně jasně. My nabízíme určité funkce, protože si myslíme, že to je prospěšné pro lidi a že jim to obohatí zkušenost s naším produktem. Takže způsob, jakým eh, designujeme náš produkt, bude lidem nabízet právě toto, ale pokud budou mít volbu, tak ji samozřejmě dostanou k dispozici, aby si mohli sami rozhodnout. Děkuji. Děkuji. Mia Petra. Děkuji. Já jsem z výboru ITRE a chtěla bych se zeptat na inovace a budoucí technické možnosti. Všichni víme, že umělá inteligence se používá eh, například, když někdo generuje hodně dat a big data, takže já se chci eh, zeptat vlastně na to, jaké zdroje mých dat existují, kromě toho, co já napíšu na Facebook a co mý přátelé napíšou na Facebook. Zmínil jste WhatsApp, ale já se chci zeptat, zda se to obchodně používá i jinak. A pak se chci zeptat na filtrování. Všichni víme, že Existují ehm, modely umělé inteligence na filtrování obsahu a já se chci zeptat, eh, odkud je ta etika, odkud je ta morálka, která na Facebooku rozhoduje. Kdo je zodpovědný za design takovýchto algoritmů? Vy jste řekl, že to je transparentní a že zde je dohled, takže já nevím, je zde někdo, třeba nějaká webová stránka, alespoň kam bychom se mohli podívat? A pak je zde ta otázka toho, zda se to bude někdy opakovat, protože nedůvěra je teď na výši. Já si myslím, že do budoucna potřebujeme něco, jak se tomu říká, future proof, tedy odolné vůči budoucnosti. A to potřebujeme i my do legislativy. Co byste řekl? Je potřeba, abychom sepisovali legislativu přesněji, co se týká jednotlivých problémů soukromí, a nebo to je skutečně jaksi by design, tedy už řešeno v samotném vývoji? Ano, děkuji i vám, to je celá řada otázek. Co se týká dat aplikace WhatsApp, rád bych zopakoval, že obsah zpráv WhatsApp je šifrován tak, že není viditelný nikomu, kdo pracuje v mé firmě a neměl by být viditelný pro nikoho, kromě odesílatele a příjemce dané zprávy. WhatsApp e, ze svého designu vlastně neuchovává skoro žádná data a už vůbec ne obsah těch zpráv. To není viditelné pro nikoho. Takže to k tomu. Co se týká datových zdrojů, které používáme, primárně je to činnost na webu. Klasický příklad, kde ta data používáme, je například v oblasti prevence eh, přesně toho druhu kybernetických útoků, o kterých mluvíme. Takže my máme bezpečnostní pracovníky, kteří nám říkají, že nějaká signatura určitého útočníka vypadá tak a tak, že pochází z IP adresy takové a takové a ten člověk má takovou a takovou přezdívku. A to se pak dostává do systému, které používáme na ochranu našich služeb. Takže máme určité externí zdroje i v kybernetické bezpečnosti. Co se týká těch morálních a etických otázek, to je velice důležité i pro nás ve Facebooku. Eh, Datoví vědci, které zaměstnáváme, obecně jsou akademici, anebo mají velice úzký vztah s akademiky. A e, ta otázka toho rámce, v jakém se mají pohybovat, to je pro ně velice relevantní. Samozřejmě k tomu my vítáme širokou externí debatu, nemyslíme si, že bychom rozhodovali v nějakém váku nebo stranou od veřejné debaty například co do umělé inteligence. Eh, v rámci transparentnosti vám doporučuji zprávu naší firmy z Dubna, kde velice detailně popisujeme, jak, eh, eh, jak automaticky mažeme například teroristický obsah a tak dále. To je, myslím, velice užitečné. A nakonec ta odolnost vůči budoucnosti, dialog, dialog a dialog. Tato oblast se vyvíjí velice rychle a tím pádem to do legislativy nelze nikdy úplně podchytit. Děkuji. Děkuji, Petr Ježek. Děkuji. Eh, od whistleblowerů a od novinářů jsme slyšeli, do jaké míry nevhodné využívání facebookových dat eh, ovlivnilo prezidentské volby v USA a referendum o Brexitu? Eh, vy tady mluvíte o tom, jak se snažíte ošetřit příští volby do Evropského parlamentu, jak se snažíte řešit politickou reklamu obecně a tak dále a tak podobně, ale Vzhledem k tomu obrovskému dopadu Brexitu si říkám, nebylo by vhodné, kdyby Facebook alespoň provedl svou vlastní, velice důkladnou analýzu toho, do jaké míry nesprávné využívání jeho vlastních dat ovlivnilo výsledek referenda o Brexitu. Děkuji. No, my na tom pracujeme společně s s výborem pro kulturu, média a sport britského parlamentu. E, zatím jsme to řešili ze dvou úhlů pohledu. Nejprve tedy ruské interference, kde jsme se zaměřili na tu skupinu, kterou jsme zdokumentovali jako aktivní v USA a zjistili jsme, že ze strany té, té skupiny byla minimální činnost, e, která by nějak navazovala na jejich jinou činnost. Takže to nebylo signifikantní. No, pak nás požádali, abychom se na to podívali ještě jednou a snažili jsme se tím pádem najít jiné podobné skupiny, eh, podobné té, která fungovala ze Sankt Petersburgu, a eh, dívali jsme se velice pečlivě, nikoho jsme nenašli. Pokud někdo má nějaké poznatky nebo důkazy, zaměříme se na to ještě jednou, ale jak říkám, paralela s tím, co se stalo v USA, zde není. A teď eh, začínáme prošetřovat tu otázku Cambridge Analytica. Rád bych vám řekl, co děláme dnes, a to se samozřejmě změní. Dnes děláme to, že data, která se sbíral dr. Kogan prostřednictvím své firmy GSR, tak ty instrukce, které měl, bylo sbírat údaje Američanů. A dr. Kogan řekl, že Eh, ta data Američanů, nikoli Evropanů, Američanů data dodal do Cambridge Analytica. To možná ještě eh, zvrátíme tedy tento, to, toto tvrzení až na základě analýz. A Cambridge Analytica jako taková neměla vůbec žádné kontrakty Eh, ohledně práce na referendu o Brexitu. Jiná firma AIQ takové kontrakty však měla. A aktuálně toto tedy řešíme s britským parlamentem, eh, dáváme jim k dispozici eh, informace o činnosti této firmy AIQ. Takže to se na veřejnost teprve dostane. Takže to děláme teď. Samozřejmě pokud někdo bude mít nějaké poznatky o něčem jiném, co se děje, rádi prošetříme i to. Děkuji. Děkuji, Tomáš Dechovský. Pane Alene, že se mezi nás přišel diskutovat a snažíte se ty věci vysvětlit, ale pořád jsme nedostali odpověď na tři základní otázky. První otázka je eh, otázka algoritmu. Můžete opravdu říct, že se algoritmus změnil tak, že není možno skrze nějakou aplikaci cíleným způsobem ovlivňovat uh, chování uživatele tak nebo podsouváním fake news tak že by změnil třeba svoje volební preference tak jak eh, to je v případě eh, cambridge analytica. druhá věc je jestli opravdu víte a zajímalo by nás kdo a zda ovlivňoval volby a referenda. vy jste mluvil o té ruské skupině ale mluví se tady o skupině z makedonie mluví se tady o skupině z dalších států eh, evropy. a třetí otázka je otázka základní pokud někdo zruší účet bude jeho účet skutečně zrušen nebo je tento účet jenom někde uložen? může být ten člověk skutečně zapomenut? děkuji. Um, tak eh, zopakuji to v obráceném pořadí. Pokud jde o zrušení účtu, tak si můžete vybrat deaktivaci nebo zrušení. Deaktivace nevymaže ty údaje, to znamená, come back. If you choose... Nesmaže ty údaje, ale pokud si zvolíte vyškrtnout deletion, tak to znamená, že ty údaje skutečně vyškrtneme. My kratší dobu čekáme, zda skutečně nezrušíte svůj názor nebo nezměníte svůj názor, nebo zda někdo nezneužil vašeho účtu a nesnaží se vám smazat eh, pět let vašich rodinných fotografií, takže skutečně pokud zvolíte tedy to, ten výmaz, tak my po určité době několika týdnů přistoupíme k výmazu. Pokud jde o vaše první dvě otázky, se skupím to. Naš, náš algoritmus je v tuto chvíli takový, že se snaží ty eh, falešné zprávy tolik nezviditelňovat, ale Máme další opatření, eh, která se týkají eh, například těch eh, skupin, jako je ta, kterou jste zmiňoval z Makedonie, ale tyto skupiny působí i jinde, vytvářejí falešné zprávy z finančních důvodů, často se vyberou politiky, protože jsou známí, lidé na ně budou klikat a jim to vydělá. Takže myslím, že jsme se zlepšili při identifikaci těchto činností, lépe jim bráníme. A další část té otázky je, co když to dělá politická strana sama v rámci své kampaně a co s tím uděláme my. Tak musím říct, že tady, se pos, tady postupujeme velice hm, obezřetně spolupracujeme s regulačními úřady, s volebními komis, eh, komisemi, protože je tady svol, svobodný projev a proti němu stojí eh, samozřejmě ehm, falešný eh, obsah, takže lidé mají možnost samozřejmě v kampani volně vystupovat, ale Toto je skutečně jiná věc než ta finanční motivace, která vede k těm falešným zprávám a těch se musíme určitě zbavit. Děkuji, pan Pavel. Já musím říci, že mě nějak neuklidňuje, že říkáte, že byly použity pouze americké údaje, protože i americké volby nakonec mají dopad tady na nás v Evropě. Ale moje vlastní otázka, když využijete sociální pluginy jako tlačítko sdílet, tak se sdílí vaše chování bez předchozího upozornění. Jakým způsobem takto schromažděné údaje uchováváte a používáte? Vy jste na to částečně odpověděl, ale já mám v souvislosti s tím další otázku. Můžete eh, nám říci, co se děje s těmi, kteří skutečně zneužívají údaje eh, z Facebooku, například eh, od Cambridge Analytiky? Můžete nám sdělit, osoby, politické strany, ke kterým jste dospěli při vyšetřování, jako k subjektům, které zneužily údaje v kampani například? So, social plugin. Tak ty sociální pluginy. Tak to jsou uh, drobné součástky webových stránek Facebooku, které se naloudují okamžitě, když si, uh, se přihlásíte na naši stránku. Je to běžná funkce. Uh, Eh, v rámci Web 2.0. Eh, můžou to být naše vlastní pluginy, mohou to být mapky nebo fotky, reklamy, které eh, kterými vy posíláte údaje poskytovatelům. To my zaznamenáváme. Samozřejmě pro každého uživatele, jak říkáte vy, je proto určitý rámec té směrnici o elektronickém soukromí a v GDPR. Tam se řeší ten, to upozornění a souhlas a na tom my samozřejmě jsme závislí. A pokud Takže když eh, se zapíšete na Facebook, eh, tak dostanete oznámení o tom, že své údaje posíláte nebo můžete posílat na Facebook eh, a začne pro vás platit naše odsouhlasená politika. Pokud jsou to neuživatelé Facebooku, tak tam je lhuta zhruba deseti dnů, kdy archivujeme tyto informace o přístupu tyto údaje se používají pro analýzy a pro eh, bezpečnostní eh, analýzy, pro, tedy z hlediska bezpečnosti, takže je to ta zhruba desetidenní lhůta a pokud jde o konkrétní skupiny nebo osoby, které jsme identifikovali, jinak je to ta skupina eh, z Peterburgu, Vyšetřování ovšem neprobíhá mm, jak se z naší vlastní iniciativy nebo výhradně ho neorganizujeme my. Jsou tady státní úřady a další orgány, eh, které vyšetřují situace například eh, ve Spojeném království a které mají eh, přesnější informace. Děkuji. V Dubnu byly zrušeny účty firmy AIQ, která zapracovala ztratila 27 milionů liber v britských volbách eh, a zdá se, že to ukazuje na nesprávné postupy. Webové stránky AIQ eh, se zdá, že se podíleli na kampani v rámci Brexitu. Eh, referendum bylo značným způsobem ovlivněno, přitom ta, ten rozdíl při tom výsledku byl pouze 4% a my skutečně musíme vědět, zda to bylo férové referendum. Facebook tyto informace má, podle nich bychom mohli posoudit férovost referenda. Vy nám ty údaje ovšem nechcete, nebo britskému parlamentu nechcete dát. Jste připraveni poskytnout eh, repozitář veškerých informací od AIQ o uh, uživatelích eh, z Velké Británie za příslušné období a kolik peněz kdo využil na jaké reklamy, na základě jakých údajů? Děkuji. Um, so, so there is an active process. Ten proces aktivních diskuzí mezi námi a příslušnou komisí po, probíhá. Já musím říct, že máme obavy ohledně firmy AIQ a jejich případného napojení na Cambridge Analytica a postupujeme tedy velice opatrně, eh, řešíme tyto eh, problémy. Jsou to už veřejně dostupné informace, které jsme dali eh, i britské volební mm, komisi a parlamentnímu výboru. Ty potom následně ty informace zveřejnili. Takže jsme skutečně velice opatrní, raději jsme mm, pozastavili účty všech organizací, které mohly mít údaje k dispozici od Cambridge Analytica, což si myslíme, že je v souladu s principem předběžné opatrnosti. Nicméně informace jejich určitý objem už je veřejně dostupný. AIQ nakolik víme, byla legitimním poskytovatelem eh, služeb onlineové reklamy v rámci politických kampaní, v tomto případě tedy Vote Leave a tak je potřeba v této souvislosti řešit některé důležité, důležité otázky týkající se zveřejnění informací třetím stranám. Pracujeme na tom, řekli jsme příslušnému výboru parlamentu, že ty informace, až je budeme mít dispozici, tak eh, je eh, jim předáme. Předpokládám, že tedy brzo bude více informací k dispozici. Mohu mít ještě eh, doplňující otázku, abychom využili těch dvou minut? Bohužel nikoliv. Nyní paní Mercedes Breso. Eh, grazie, presidente. Ma... Děkuji, pane předsedo. Mám dojem, že ten eh, vlastní problém jsou uživatelské profily je to otázka užití těchto uživatelských profilů s daty a jejich další zpracování. To znamená, že profilování se komercionalizuje a politické profilování je další krok nebo další stupeň vývoje. A pokud byste se vzdali na pro, toho profilování, tak by to znamenalo pravděpodobně, že byste své služby nemohli nabízet eh, zdarma do budoucna. Pro vás by to byl problém. A kromě toho by to také byla potom otázka zachování digitální identity. Říkáte, ano, mažeme vaše údaje, vaše data, ale musíme si být jistí, že jste to vy, kdo o to požádá. Ale jak tu identitu zjistíte? K první otázce. Ano, naše poslání je takové, že se snažíme nabízet eh, služby, které propojí maximum lidí, skutečně propojujeme obrovský počet lidí po celém světě a myslíme si, že abychom mohli takové množství lidí mm, propojovat, tak samozřejmě musíme mm, ferově sdělovat informace ohledně v podstatě eh, poskytované služby a možností, které máme pro poskytování této poměrně nákladné služby. Vím, že někteří eh, se na celou věc dívají trochu jinak. Eh, vede se o tom velice zajímavá diskuze obecně o reklamních modelech. Netýká se to jenom Facebooku, ale eh, jiného zveřejňovaného obsahu financovaného mm, reklamou nebo um, různými eh, předplatným a tak podobně. Nám se zkrátka zdá, že v tuto Eh, chvíli eh, je ten model reklamy nastaven eh, férovým způsobem. A pokud jde o digitální identifikaci, tak to je, myslím, ano, důležitá, zároveň zajímavá věc. My ověřujeme své uživatele, nakolik je to potřeba. Například, když si myslíme, že někdo provádí něco nevhodného nebo z důvodu poskytování služby je to potřeba, tak požádáme o poskytnutí digitálního ID, například u jiných uživatelů eh, takto nepostupujeme, ale přistupujeme k jinému druhu eh, prokázání identity. Například, když se přihlásíte z jiného zařízení, tak eh, vám pošleme textovou zprávu s kódem. Takže myslím si, že to je skutečně zajímavá diskuze vůbec se týkající přístupu k internetu. Děkuji, pane Neoklis Silikiotis. Eh, Pane Elene, vy jste poskytli data společnosti Cambridge Analytica. Chci se zeptat, bylo to legální či ne? A skutečně eh, udělali jste opatření pro to, aby ta osobní data nebyla zneužita? protože je to otázka 7 milionů, 7 milionů Evropanů, kteří zjistili, že jejich údaje se posunuly dál. Nicméně pro uživatele je třeba usnadnit zjištění aby věděli, že jejich data se používají jen v té míře, do jaké k ní svolili. Je to otázka dodržování eh, bezpečnostních opatření. My jsme doposud nezískali žádné údaje od vás co jste udělali, jaká opatření na základě nařízení o ochraně osobních údajů. Konkrétně, prosím. Um, so, so on... Dobře, takže pokud jde o využívání údajů třetími stranami, tak eh, tady jsou dva, dvě konkrétní opatření, která jsme podnikli a myslíme si, že pomohou. Za prvé, oznámili jsme všem uživatelům aplikace, že dali svolení. Byla tam obrazovka, kterou si eh, můžete vyhledat. Eh, ta obrazovka původně nebyla ehm, dostatečná, takže jsme skutečně se potom ještě znovu jasně zeptali u konkrétních dvou deseti aplikací, zda eh, lidé dávají svůj souhlas eh, či nikoliv. Druhou věc, kterou jsme změnili, je, že jsme změnili fungování systému. To znamená, že když jste nepoužívali eh, aplikaci tři měsíce, 90 dní, nebudete ji používat, tak aplikace přestane mít svolení k přístupu k vašim údajům, což si myslím, že je důležitý krok v případě, že lidé zapomenou, že svolili aplikaci k přístupu k údajům. To jsou tedy dvě konkrétní opatření týkající se aplikací, ale jak už jsem říkal, eh, trochu jsme zviditelnili ta, ta oznámení eh, i na základě auditu eh, Irské mm, komise na ochranu údajů. A nedávno jsme tedy aktualizovali ta opatření. A pokud jde o GDPR, tak obnovujeme politiku týkající se ochrany soukromí. Myslím si, že je velice srozumitelná. Zmiňujeme tam právní základ pro zpracování, to tam dříve nebylo, je tam tedy odkaz na GDPR. Požádali jsme o konkrétní souhlas eh, pro ty tři aspekty použití facebookových údajů, eh, použití biometrických údajů a použití eh, senzitivních údajů pro reklamu. To jsou tedy tři eh, oblasti vyžadované GDPR. Děkuji. Nyní Paul Rubik. Eh, Chci poděkovat za tuto možnost, abychom se tady zeptali i na další věci. A sice třeba například jak eh, můžeme skutečný svět eh, promítnout do virtuálního světa. Jde nám o to, abychom eh, se dostali k tomu, že najdeme lidi, kteří mají podobný názor. Mě ale zajímá, jak vidíte kontrolu ze strany třetích stran, která by mohla přispět nebo zvýšit důvěru? systém. Je to třeba jako rating aplikací nebo startupů, které se intenzivně zabývají Facebookem. Existuje zmapování algoritmů, které jsou k dispozici a také hodnocení těch algoritmů. Jak se díváte na nová autorská práva po reformě ze strany EU? Děkuji otázce startupů aplikací. To si myslím, že je velice užitečné. Čím více informací lidé mají, tím lépe. Myslím si, že s tím souvisí některé základní otázky týkající se vztahu mezi inovací a ochranou údajů. A je to právě ta otázka, kde potom eh, se rozděluje ta odpovědnost. Naše platforma samozřejmě odpovědnost má, my se ji nevzdáváme, ale každý jednotlivec se také může sám rozhodnout, zda bude sdílet své údaje s jinou aplikací. To je zase jeho odpovědnost. A ta další aplikace má také svůj díl odpovědnosti, Ehm, Cambridge Analytica je britská firma regulována zde, takže je možné proti ní samozřejmě zahájit řízení v případě zneužití údajů a my bychom to přivítali. Bylo by to nápomocné i pro nás, takže je potřeba, aby celý ten řetězec byl nastaven správně, abychom postupovali dobře my, i ty jednotlivci, kteří přistoupí ke sdílení informací a i ti příjemci těch informací, aby postupovali korektně. A druhá věc týkající se mapování algoritmů. Myslím, že teď jsme teprve v prvních fázích eh, posilování transparence. Máme blog, kde popisujeme fungování našich algoritmů. Setkávám se ovšem stále s lidmi, kteří tomu nerozumějí a eh, to mi říká, že na to musíme ještě dále zapracovat, aby bylo zjevné, jak ty algoritmy fungují. A pokud jde o ustanovení autorských právech, tak eh, náš díl odpovědnosti se týká i lidí, kteří mají práva k duševnímu vlastnictví. Ani toho se nezříkáme. Uvědomujeme si, že my jako velká platforma tady máme odpovědnost, ale zároveň jako internetová firma samozřejmě jsme opatrní ohledně kroků, které by mohly zkomplikovat lidem možnost kontaktovat se online, takže vám důvěrujeme, že dobře nastavíte tu rovnováhu mezi ochranou práv a mm, přidušením inovací. Paní Grapiny. Děkuji. Musím říci, že ta odpověď mě trochu zklamala. Řekl jste, že lidé, kteří mají od, eh, data, mají odpovědnost, ale to se u věcí také nedá říct. U šatů například eh, ne, neodpovídáme za to, co nosíme z hlediska chemikálií, ale vaši zaměstnanci Eh, mají smlouvy, mají odpovědnost, eh, když užívají naše data a musí data chránit. Nevím, jestli vaše smlouvy něco takového obsahují. Já už dlouho užívám Facebook, ale ne, našla jsem žádné zlepšení. Eh, prostě někomu něco pošlu a vrátí se to. A klonují se účty Eh, alespoň v naší zemi a používá se to pro pornografii a nikdo tomu nezabrání. Řekl jste, že chce, omezujete fake news. Jak to děláte? Um, Řeknu to jasně, uvědomujeme si, že máme své povinnosti. Možná na internetu historicky ten smysl pro odpovědnost nebyl valný. Ale dnes už to, myslím, neplatí. Myslím, že eh, všichni chápeme, že jsou tady mm, povinnosti a odpovědnost, kterou na sebe vzít musíme, ale z hlediska ochrany údajů, eh, teď to beru jako diskuzi, reálnou diskuzi o inovacích. Pro nás je samozřejmě eh, logické si ty údaje nechat pod pokličkou, nikam je nedávat eh, a tím si být ne, nejistější, ale zároveň si přejeme eh, interoperabilitu, větší kontaktování, propojování, to je větší trh eh, a to je samozřejmě to jsou dilemata, mezi nimiž se pohybujeme. Bylo by samozřejmě bezpečnosti, bezpečnější říci, že pokud údaj opustil náš systém a někdo ho zneužil, a nám se to vlastně vrátí, takže nikomu, jiným, někomu jinému vlastně nemůžeme důvěřovat. Ale ono by to mělo zase obrovské dopady, takže to musíme vážit z hlediska nastavení správné rovnováhy. Já si myslím, že historicky ta rovnováha nebyla nastavena správně, teď je potřeba diskutovat o tom, jak to udělat lepší do budoucna. A druhá věc, to blokování. Já se omlouvám, pokud jste osobně měla nějakou eh, špatnou zkušenost. Já mohu říci z hlediska datového, že se snažíme předcházet tomu, že by tady eh, existovaly nadále falešné účty, zrušili jsme jich už na 500 milionů a věříme, že používáním současných technologií, včetně umělé inteligence, se v tom dále zlepšíme. Samozřejmě, že není v našem zájmu, aby uživatelé měli špatné zkušenosti, protože pak se budete odklánět od našich služeb, to je jasné. Takže my samozřejmě bojujeme s těmi, kteří se snaží obcházet náš systém a musíme v tom boji eh, vyhrát nebo být aspoň o krok napřed, protože jinak eh, vás i další uživatelé odradíme. Děkuji. Pan Sulo. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou se zeptám na otázku obchodního modelu Facebooku a dalších internetových platform. O Cambridge Analytiky jsme viděli, že v systému jsou určité nedostatky, přece jenom. A všichni hovoří o větší transparentnosti. Ještě připomenu, že hovoříme o službách zdarma a jsou to služby, které přičitom si kupujeme za svá data, protože data jsou vlastně základem vašeho obchodního modelu. Jak hodnotíte svůj obchodní model teď, nově, z hlediska provedených omezení? jestli tato omezení nějakým způsobem eh, omezují vaši svobodu, protože celkově je třeba, aby uživatelé měli důvěru a udrželi si ji ve vaše služby. Obáváte se, že byste měli nižší výnosnost? Otázka důvěry. To je důležitá, nesmírně důležitá věc a my si uvědomujeme, v posledních měsících jsme si uvědomili, že mm, toto je velice obtížná doba a že musíme získat důvěru uživatelů. A tak jsme částečně na to reagovali tak, že jsme investovali více do těchto oblastí, možná jsme tak měli investovat již dříve je tady eh, řada lidí, eh, kteří se věnovali eh, bezpečnosti a jejich počet zdvojnásobíme v letošním roce z 10 tisíc na 20 tisíc. Samozřejmě, že to bude mít dopad na naši ziskovost. Už jsme dali trhům najevo, že ziskovost půjde dole, protože, dolů, protože potřebujeme investovat více do bezpečnosti a důvěry uživatelů. Pokud jde o biznesový model celkově, tak eh, tady chci jasně říci, že si myslíme, že model reklamy funguje v podstatě dobře pro většinu internetu a nejde o prodávání údajů, ale jde tady o vlastně prodej reklamního prostoru. A reklamní prostor je naplňován určitými údaji a a je tvořen těmi údaji a to si myslíme, že je dobré. My si myslíme, že to je dobré, že tím uvidíte reklamy, které jsou pro vás relevantní. Pokud rádi jezdíte na kole a bydlíte v Miláně, tak vám ukážeme reklamy na cykloobchody v Miláně a nikoliv něco, co pro vás naprosto re- relevantní nebude. Takže myslíme si, že tak že je potřeba nastavit eh, dobrou rovnováhu mezi eh, kvalitní přínosnou reklamou a že to ale něco jiného než prodávání dat eh, třetím osobám. Neprodáváme údaje tímto způsobem a jiné firmy v podstatě fungují podobným způsobem. Nabízejí mm, své služby za dobrou cenu právě díky reklamě. Pan Schaffhauser. Je ne fais partie euh, já nepatřím eh, k sociálním sítím, já je ne, vůbec nevyužívám. Eh, nepoužívám Facebook, eh, WhatsApp a Google. A nicméně když jsem se na to tak podíval, tak mi nabídli navázat kontakty s lidmi, se kterými tady spolupracuji. Ještě jednou k těm údajům. Údaje, data patří těm, kteří je do systému zadají. A já si myslím, že bychom se měli rozloučit s těmi modely zdarma, protože oni fakticky zdarma nejsou najednou přijde otázka, jste při, ochotni dát k dispozici svá data, eh, jenom za té podmínky vám můžeme nabídnout své služby, jinak vám své služby nenabídneme. Nemyslíte si, že eh, ty zákazníky Eh, že těm zákazníkům, kteří vám dávají k dispozici svá data, neměli byste jim dát k dispozici alespoň 33% blokační většinu či menšinu, tak, aby se upravila pravidla důvěry ve váš podnik. A je to otázka, zda je možné mít takovou moc jako jednotlivec. Sonny, uh... Eh, tak, první otázka. Teď už je v podstatě běžné a nebudu hovořit o specifikách a toho, jak toho dosahují naše služby. Já jsem u Facebooku už nějakou dobu, kdy jsme přecházeli od čistě webových služeb k mobilním službám a v těch starších dnech vytváření eh, sítě bylo poměrně obtížné, protože jste museli skutečně se propojovat eh, individuálně s každým jednotlivcem, zatímco v mobilním světě eh, jenom tedy aplikace si získají vaše svolení, přistou, získat přístup k, vašemu, k vašim kontaktům a pak už je to velice snadné. Vím, že se na to lidé často ptají, ale já bych řekl, že to je možnost vybudovat eh, si velice snadným způsobem velkou sociální síť eh, prostřednictvím takovýchto propojení. Eh, samozřejmě, že může mít z toho můžete mít trochu strach, nebo jsou někdy lidé trochu překvapeni, když pak dostávají mm, další informace, ale, nebo jsou oslovováni tímto způsobem sami, ale je to vlastně jenom z, z aplikací, které si sami nainstalují. A druhá vaše otázka. Vidím, že lidé jsou stále náročnější a to je teď fáze, kterou procházíme. Lidé si jsou mnohem více vědomi hodnoty svých údajů, toho, že je tady celá řada aplikací, které mohou používat, je tu konkurence eh, i ve využívání údajů, ve všem. Ta tendence je taková, to je jasná, nevím, kam nás to zavede, ale myslím si, že tady je jasné povědomí o mm, hodnotě eh, údajů a trochu se s nimi začíná obchodovat eh, ze strany uživatelů. Ještě jedna otázka a to bude Diane James. Uh, Děkuji vám. Jak jste nám řekl, profilování je již akceptovaný nástroj marketingu, já to vidím v celé řadě sektorů. Ale zároveň zde je Evropská unie, která se snaží zvrátit referendum ve Spojeném království, ale to tady jde. Mám na vás otázky, ale chápu, když je nezodpovíte. Můžete nám vyjmenovávat organizace UK Remain, které používaly vaše služby. Můžete potvrdit, že Best for Britain byla jedna z nich. Můžete potvrdit, že částky utracené tou stranou Remain eh, a jejich výši Máte nějaké důkazy o tom, že Evropská unie během referenda se snažila využít Facebook, aby zvrátila výsledek referenda a nakonec pak je ještě organizace, kterou založil George Soros, která eh, má hodnotu zhruba 50 milionů euro, která chce výsledek referenda zvrátit. Máte nějaké důkazy o tom, že i jeho organizace Facebook využívá? Děkuji vám. Děkuji vám. Ano, správně jste řekla, že to budu muset eh, prošetřit. Obecně vám mohu říci, že během referenda o Brexitu obě strany otázky naši platformu využívaly. Nebylo to jednostrané. Obě strany byly, byly velice aktivní na naší platformě a ta organická, a to v rámci organické aktivity, jinými slovy, to jsou běžní lidé, kteří spolu hovoří o aktuálních tématech, což je normální v těchto otázkách a to v daleko větší míře než placená aktivita. I k placené aktivitě na obou stranách docházelo, ale ta nejzajímavější součást byla, když jednotliví lidé si argumentovali, e, zda se trvat nebo zda odejít. A podle našeho názoru je toto zdravé. Je to jeden z důvodů, proč si myslíme, že naše služba je užitečná pro demokratický proces. Je to prostor, kde se lidé mohou dohadovat. Jak pak nakonec hlasují ti lidé, to je jejich věc, ne naše věc, ale my chceme být platforma pro debatu. Děkuji vám za odpovědi na tyto otázky. A teď, eh, prosím, setrvejte, pokud můžete tady. Teď se dostáváme k úplně poslední části našeho slyšení, přičemž si vyslechneme ty komisaře, jejichž portfolia eh, jsou přímo zapojena do jednotlivých aspektů těchto otázek. Je velice důležité, aby nám i oni řekli, jaké kroky komise hodlá podniknout, aby zajistila, že budou chráněna základní práva v EU a zákony na ochranu osobních údajů v EU ze strany e, těchto podobných organizací. Dám tedy slovo jednotlivým komisařům, každému na pět minut. Přičemž pak bude opět prostor na otázky. Bohužel pan Timmermans dnes nemohl přijít, což je velice smutné, protože eh, tento skandál zasahuje celou řadu základních práv a bylo by užitečné vyslechnout si jeho názory, ale doufejme, že snad příště eh, se dostaví. Takže jako první dostane slovo místo předseda Ansip. Máte slovo na pět minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, europoslankyně, dámy a pánové. Data jsou v samotném srdci naší ekonomiky a společnosti, musí volně plynout, ale zároveň musí být bezpečná a zabezpečená. Protože e, skutečná datová ekonomika může vzkvétat pouze pokud existuje důvěra. Vzhledem k nedávnému případu Cambridge Analytica mají lidé dojem, že jejich soukromí bylo narušeno, že jejich digitální profily byly zneužity. A když dochází k erozi online důvěry, každá digitální ekonomika zjistí, že bude velice obtížné se kamkoliv posunout. Případ odhalení Facebook Cambridge Analytica nám připomínají, že silný rámec na ochranu osobních údajů je naprostým absolutním maximem a tím pádem, pokud ehm, stále více a více aktérů eh, se odkazuje na naše evropská pravidla pro stanovování standardů v této oblasti, není to náhoda. Naše pravidla se snaží učinit firmy odpovědnější v tom, jak budou zacházet s našimi údaji. Všeobecné nařízení o ochraně dat GDPR Rovněž posiluje roli národních, orgán, eh, národních orgánů na ochranu dat. Ale Další velice důležitá složka eh, té evropské datové skládačky se právě vytváří. A ta se týká nedostatku transparentnosti a uživatelské kontroly, co se týká souboru cookie a jiných technologií, které se používají pro sledování chování spotřebitelů online. Eh, sítě, eh, lajky nebo naopak dislajky, kliknutí a procesy uživatelů, to se všechno ukládá, analyzuje a později se to využívá do takové míry, která byla jen před několika málo lety naprosto nemyslitelná. Ať již něco nakupují online, nebo používají chytrý telefon, a nebo jenom e, brouzdají po webu, uživatelé po sobě zanechávají digitální stopy a ty se systematicky sbírají po celém světě. A to se velice často stává, aniž by byl uživatel informován smysluplným způsobem, aniž by byl informován předem, aniž by byl požádán o souhlas. V rámci vytváření a zachování důvěry jsou zde dva elementární principy ochrany údajů, které je potřeba respektovat. Transparentnost ohledně postupu při sledování a zajištění kontroly ze strany uživatelů nad informacemi, jaké poskytují. Návrh komise v rámci eh, nařízení e-privacy, elektronické, eh, elektronické soukromí, jde právě tímto směrem, protože navazuje na tyto dva hlavní principy. Dá uživatelům více kontroly nad tím, kdo může přistupovat k jejich eh, laptopům, chytrým telefonům nebo tabletům, protože to jsou zařízení, která velice často obsahují soukromé a velice citlivé informace. Dá no to rovněž uživatelům snažší přístup k eh, informacím, a to k lepším informacím ohledně dostupných nastavení soukromí v jejich prohlížečích nebo jiných aplikacích, čímž se zlepší transparentnost a možnost spotřebitelské volby. V neposlední řadě to také rozšíří tato pravidla o důvěrnosti nad rámec tel- operátorů telekomunikačních služeb i na internetové služby, například Internet for Voice anebo na videohovory. Na závěr eh, mi dovolte říci několik slov k roli online platform. A to šířej to. A eh, jak hodláme v této oblasti postupovat? Online platformy nabízejí bezprecedentní efektivitu co do přístupu k přeshraničním eh, spotřebitelským trhům a velice často se stávají nástrojem první volby pro miliony úspěšných firm. Zároveň evropské firmy nemohou plně využívat potenciál online platform a související ekonomiky. Důkazy říkají, že téměř každá druhá eh, firma trpí škodlivými obchodními praktikami. Nedávný návrh komise ohledně propagace spravedlnosti a transparentnosti v rámci biznis uživatelů při eh, online zprostředkovatelských službách má za cíl zajistit existenci zdravého platformového mechanismu, který bude ku prospěchu všem. Zároveň jak velcí, tak malí aktéři na trhu platform a jejich uživatelé jsou vázáni aby mohli požívat eh, efektivnějšího, širšího evropského regulačního rámce, což zvýší důvěru v digitální ekonomiku. Na závěr eh, mi dovolte říci, že musíme jednat společně, abychom zajistili ten správný regulační rámec a eh, musíme být nadále bdělí a musíme spolupracovat. Jedině tak dosáhneme vzkvétajícího digitálního hospodářství, které bude ku prospěchu nás všech. Děkuji vám. Děkuji vám, pane místo předsedo. Jako další má slovo paní komisařka Jourová, která má na starosti ochranu dat a spotřebitelské záležitosti. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Děkuji vám za uspořádání této série slyšení na základě případu Facebook Cambridge Analytica. Jak jsem řekla již v minulosti, ukazuje to, že ochrana dat jde daleko nad rámec pouze soukromí. Může mít dokonce dopad na naši demokracii a na naše volby. Když ten skandál vypukl, byla jsem zrovna ve Washingtonu a okamžitě jsem se setkala s Federální obchodní komisí, která prosazuje americká pravidla. Krátce na to ta komise oznámila, že spustila vyšetřování firmy Facebook. Poté společně s kolegy jsme se soustředili v zásadě na dvě věci. Za prvé, tlačili jsme na Facebook, aby e, tato firma začala plně spolupracovat s pokračujícím vyšetřováním jak v EU, tak v USA. Chtěli jsme transparentnost vůči zasaženým uživatelům a chtěli jsme nápravu té situace. Dále jsme plně podpořili vyšetřování evropských orgánů na ochranu soukromí, zejména na straně britských příslušných orgánů, což je Information Commissioner's Office, tedy ICO. Já sama jsem byla v častém kontaktu s Facebookem, včetně Sheryl Sandberg, Pravdě, pravidelně jsem hovořila s předsedou Evropské rady pro ochranu dat a předsedou ICO. V této snaze budeme nadále pokračovat, abychom zajistili, že tento případ prošetříme až e, do konce. Nicméně ta situace, o které hovoříme, nastala v roce 2014 a od té doby se mnoho změnilo, včetně e, v rámci firmy Facebook jako takové. Velká změna je to, že teď více než měsíc už máme všeobecné nařízení o ochraně dat GDPR, které platí v celé EU. Takže, jak tedy to takzvané nařízení GDPR pomůže v situacích, jako je ta, o které zde dnes hovoříme? GDPR upravuje a aktualizuje pravidla ochrany osobních údajů na evropské úrovni tak, aby Evropa byla způsobila pro existenci v digitálním věku. V zásadě dává kontrolu nad osobními údaji zpět lidem. Například souhlas v rámci GDPR musí být dán jasnou souhlasnou činností, nelze ho schovat do různého takového toho právnického myšmaše, který si stejně nikdy nikdo nečte. Na základě informací, které máme k dispozici teď, vidíme, že je to mimo jiné způsob používání principu souhlasu, co Facebook přivedlo do potíží, zejména v souvislosti s aplikacemi třetích stran, jako například aplikace doktora Kougena a co do jejich přístupu k datům Facebooku. Co je velice důležité, GDPR posiluje úlohu národních orgánů na ochranu dat a dává jim, tak říkajíc, zuby. Například jim dává možnost uvalovat pokuty ale zároveň pracujeme e, s orgány na ochranu spotřebitele, abychom zrevidovali smluvní podmínky Facebooku. Událost Cambridge Analytica jasně ukazuje, že je potřeba, aby operátoři provozovatele sociálních médií zajistili vyšší míru transparentnosti v rámci svého business modelu. Nicméně je potřeba vyjasnit, e, zda například spolupracují s třetími stranami a jaký by to mohlo mít dopad na spotřebitele. A dále je potřeba zrevidovat ty standardní smluvní podmínky, které, se kterými musíme všichni souhlasit, než se eh, připojíme k této platformě, ale nesmí to znamenat, že se vzdáváme odpovědnosti vůči své osobě ze strany třetích stran. Rovněž se musíme poučit z této debaty ohledně role sociálních médií v rámci volebních kampaní. Jak jsem řekla, pro mne je toto téma daleko větší než pouze otázkou ochrany osobních údajů. Takže eh, co se děje a co se dít bude? Aktuálně čekáme na to, aby vyšetřovací orgány zveřejnili své prvotní, svá prvotní zjištění. Výbor Libe byl informován o postupu práce na straně ICO předsedkyní Elizabeth Denem během prvního slyšení 4. června. Já jsem rovněž v kontaktu s předsedou Evropské, s předsedkyní Evropské rady na ochranu dat paní Anou Bilinek, která mluvila na tomto eh, výboru při minulém slyšení. Veškeré evropské orgány pro ochranu osobních údajů se rozhodly vytvořit dedikované pracovní skupiny eh, na téma ochrana údajů a sociální média, jinými slovy nejde pouze o Facebook. Silně podporuji koordinovanou reakci eh, evropských orgánů na ochranu osobních údajů, které se rozhodly spolupracovat v kontextu nově zřízené Evropské rady na ochranu dat O to v rámci GDPR šlo a jsem velice ráda, že už se to začíná prosazovat. Rovněž je potřeba eh, řešit otázku eh, online výzev pro volby. Jsou zde naléhavá témata, jako například politické reklamy online, transparentnost, rovný přístup k online médiím nebo ochrana dat. Toto nelze, nic z toho nelze vnímat ve váku. Mohu ještě chvíli pokračovat? Nebo už se mě chystáte zastavit? Minutku? Dobře, děkuji vám. Veškeré kompetentní orgány eh, tím pádem musí spolupracovat na monitorování rizika na vynucování aktuálních pravidel v rámci zachování spravedlivého volebního procesu v Evropě. Jen v rámci spolupráce můžeme dospět k lepšímu detekování problémů a ke koordinovanějšímu aplikování eh, stávajících pravidel a lepší identifikaci mezer a pravidel, která ty mezery překlenou. Pokud jsou ohroženy pouze, volby pouze v jedné zemi manipulací, bude to mít dopad na celou naši unii. Proto je potřeba zlepšit spolupráci v těchto tématech na evropské úrovni. To už bude z mé strany všechno. Budu se těšit na otázky. Ano, my se budeme těšit na odpovědi. Teď poslední řečník, komisař King, máte slovo. Děkuji. Vzhledem ke svému portfoliu se soustředím na tři problematické oblasti. Boj s dezinformacemi online, konkrétní výzvy bezpečnosti voleb, to, tomu se tady mluvilo, a za třetí velice stručně k obsahu. Řekl bych, že se všichni shodneme, že dezinformace online mohou vytvářet obrovská rizika pro bezpečnost a stabilitu naší společnosti. Právě proto Komise v loni v Dubnu eh, vydala balíček opatření na, na, v našem sdělení pro boj s online dezinformacemi. Šlo o posílení transparentnosti, dohledatelnosti a odpovědnosti. Musíme posílet legitimní nezávislé zdroje informací a musíme podporovat kritičtější myšlení. Naše návrhy proto eh, zahrnují podporu nezávislých sítí kontrolorů faktů, a propagace mediální gramotnosti. Něco z toho bude trvat dlouho, ale přesto je potřeba podniknout něco teď a tady. Boj s výzvou dezinformací si žádá naléhavou akci zejména ze strany platform. Tak jak řekl Lord Allen, Facebook je jedna z platform, která se angažuje při vytváření celoevropského kodexu chování v oblasti dezinformací. Je potřeba, aby tato síť začala generovat konkrétní výsledky a to co nejdříve, a to v celé řadě oblastí, včetně mimo jiné restrikce možností cílení pro politické reklamy, odstřihování od příjmu eh, těm, kteří mají na svědomí dezinformace, větší transparentnost ohledně sponzorovaného obsahu, eh, aby tedy bylo uvedeno, že to je placený obsah a kdo ho zaplatil, protože uživatelé mají právo a potřebu vědět, kdo vytvořil obsah, který vidí, eh, proč ho vytvořil a co z toho má původ obsahu nebyl nikdy důležitější. Chceme také vidět vyšší snahu o e, identifikaci a vymazávání fake účtů, e, aby byly zjišťováni roboti, aby se nemohli vydávat za lidi a chceme nástroje, e, které uživatelům umožní snáze vyhledávat nové druhy obsahu, nové zdroje obsahu s alternativními názory a možnosti, jak nahlašovat dezinformace. Chceme, aby platformy byly aktivní. Facebook je této činnosti součástí. V rámci našeho dubnového sdělení jsme řekli, že chceme ten kodex mít hotový do července a že chceme být schopni měřit výsledky do října. Na zasedání rady minulý týden jsme opět zdůraznili nutnost bojovat s výzvou dezinformací. Druhé téma, které chci řešit, je otázka bezpečnosti voleb, o kterém už hovořila komisařka Jourova. Jak řekl Lord Allen, útoky na volby lze obecně rozdělit do dvou kategorií. Útoky na systémy a útoky, které se snaží zmanipulovat chování. Ta první kategorie znamená, že je potřeba posílit naši kybernetickou bezpečnost. A zde se těšíme na aktivní spolupráci s průmyslem a hodláme spolupracovat také s členskými státy, a to na společných pokynech v kontextu eh, skupiny pro spolupráci v rámci NIS, abychom zajistili celý životní cyklus voleb před útoky tohoto typu. Ten druhý druh útoku je e, takový zákeřnější, není tak zjevný. Snaží se zmanipulovat chování voličů. A to mohou být hacky nebo takzvané líky, to znamená uvolňování informací, fake news, a nebo e, zneužívání cílených e, zpráv, abychom získávali informace o přemýšlení a chování spotřebitelů, což je přesně ten skandál, o kterém tady hovoříme. Ze strany komise chceme členským státům pomáhat eh, vytvořit si co nejrobustnější infrastrukturu, aby mohli čelit těmto problémům. Stanovili jsme si již celou řadu schůzek během celého letošního roku, včetně schůzky na vysoké úrovni, která proběhne v říjnu a která se zaměří konkrétně na tyto jednotlivé aspekty bezpečnosti voleb. A pak proběhne kolokvium na vysoké úrovni v listopadu, které pak zajistí ještě širší výměnu názorů mezi odborníky z jednotlivých členských států. A opět i zde potřebujeme podporu platform, pakliže se chceme někam posunout. Například bude velice významné, abychom lépe pochopili potenciál a potenciální dopad snah Eh, intervenovat ve volbách. Bude to problém, ale je potřeba ho začít řešit. A zatím účelem by bylo velice užitečné, kdyby online platformy jako Facebook nám Eh, mohli nezávislým výzkumným orgánům dát přístup k daleko širšímu obsahu dat, ne k osobním údajům, ale k užitečným údajům typu politické reklamy, parametry cílení politické organizace, které za to platí, co s těmi údaji dělají a tak dále. A s tím souvisí specificky otázka eh, takzvaných vytěžovaných osobních údajů. Bylo by skutečně užitečné, kdybychom mohli tuto debatu posunout dále co do jasných pravidel ohledně prodeje a využívání takovéhoto druhu dat v kontextu voleb anebo minimálně, kdybychom mohli zajistit vyšší míru transparentnosti ohledně takovýchto možných aranžmá. Je zde celá řada výzev. Řekli jsme, že chceme postupovat na dobrovolné bázi, jak jen to bude možné, ale vyhrazujeme si právo přehodnotit náš postup, pakliže ten pokrok nebude dostatečný. A pak ještě jedna věta k obsahu, k teroristickému obsahu. Evropská rada, jak jste jistě viděli, přivítala záměry komise představit legislativní návrh na zlepšení detekce a odstraňování nelegálního teroristického obsahu. V tomto teď budeme pokračovat, jak doufám, v rámci úzké spolupráce s platformami typu Facebook. Děkuji vám. Děkuji. Lorde Elene, pokud se chcete k tomu vyjádřit, rychle chcete zareagovat na komisaře jedno upřesnění tomu, co říkal komisař King. Ta výzkumná komise, kterou vytváříme, kterou zakládáme, je mm, vlastně vytvořena proto, abychom mohli sdílet eh, údaje s eh, akademickou obcí, s výzkumníky v Evropě. Chceme, aby to byla práce globální, nezávislá za účelem eh, bezpečné výměny informací. Já nevím samozřejmě, jak to budete organizovat a já doufám, že si uvědomujete, že v minulosti tady mm, zaznívaly hlasy, které říkali, že vás jaksi žádali o větší otevřenost vůči nezávislým výzkumníkům, takže vítám, pokud je tomu tak. A pokud jde o kritéria pro výběr těch výzkumníků, doufám, že budou také dostatečně otevřená. Děkuji. A nyní poslední kolo řečníků podle stejných pravidel. Jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď a můžete položit svou otázku pouze jedinému z řečníků, pouze jednomu z komisařů. Začnu za Libe sám. První otázka na komisařku Jourovou. GDPR začalo už platit. Je tady řada článků v tisku o tom, že některé členské státy plně nenaplňují jeho ustanovení. že například eh, finanční sankce pro ty, kteří porušují pravidla, nejsou dodržovány. Sledujete jako komise vývoj implementace GDPR v členských státech? A co chcete udělat jako komise s těmi členskými státy, které evidentně tuto evropskou legislativu porušují? Děkuji. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Ano, Velice pečlivě monitorujeme členské státy, situaci v nich a také podporujeme při implementaci GDPR. V době, kdy vstupovalo GDPR v platnost, jsme měli osm členských států, které potřebovaly na celé věci více zapracovat, aby vše dokončili a byli vlastně k přijetí legislativy připraveny Osm členských států má stále se svými národními legislativními opatřeními spoždění. A ještě řeknu jednu věc. Jedná se o nařízení, tedy je přímo proveditelné, přímo eh, aplikovatelné, to znamená, eh, že pokud jsou tady členské státy, které porušují GDPR, tak Evropská komise nebude váhat a rozhodně spustí řízení o porušení pravidel. Takže eh, my teď sledujeme situaci ve všech členských státech a jak říkám, komise naplňuje svoji roli, podporuje ty státy, ve kterých dochází ke spožděních, ale již nyní vyhodnocujeme situaci v členských státech. Nemám zatím informace o tom, že by tady byly členské státy, kde by byly nějaké mezery při aplikaci finančních sankcí. Úřady na ochranu údajů teprve vlastně začaly fungovat začali začaly se zaobírat jednotlivými případy a věřím, že se budou zaměřovat na firmy, kde je největší riziko a kde provedou řádné posouzení takového rizika, což samozřejmě bude a pokud to bude vyžadovat konkrétní akce, tak k ním přistoupí. Ale jsme teprve na začátku, zatím nevím o žádném případu, eh, řekněme, zanedbání, eh, pokud jde o uplatňování postihů či sankcí. Paní Petra Kamerevert, prosím. Dank. Děkuji. Nevím, na koho z vás tří se mám obrátit spí, nejspíš na paní Jourovou. Je to otázka směrnice e-commerce a otázka odpovědnosti. Nicméně ani poštovní doručovatel nezodpovídá za obsah zásilek, ale jde mi o určitou formu odpovědnosti. Uvažuje komise, pokud jde o směrnici e-commerce, že použije princip odpovědnosti a nebo bude uvažovat o úroveň níže pod touto směrnicí eh, na úrovni nějaké nižší platformy, od kdy bude platit odpovědnost za škodlivý obsah to znamená transparentnost, možnost trestního stíhání už od začátku, což by bylo velmi pěkné. Thank you very much for uh, this question. Děkuji za tuto otázku. Podle směrnice o elektronickém obchodu je tady omezená odpovědnost. Tato zásada odpověd, omezené odpovědnosti a pokud platformy nevědí, že tam dochází k nelegálnímu uploadu, tak, pos, tak je tady eh, ta, ta omezená odpovědnost na druhou stranu. Eh, jakmile se dozvědí o nelegálním obsahu, musí jednat pak mají povinnost jednat. A myslím si, že tato zásada je velice důležitá také pro 7 tisíc evropských platform. Dnes eh, řada lidí hovoří o svobodě vyjadřování v kontextu návrhu o autorském právu a určité vazby tady jsou. Pokud eh, Nebudeme uplatňovat eh, zásadu omezené odpovědnosti a platformy budou úplně odpovědné za všechno, co je uploadované na těchto platformách, tak samozřejmě provedou eh, zabezpečení eh, pro vlastní ochranu a samozřejmě, že budou tento obsah stahovat. A to neznamená, že bychom si podporovali porušování svobody vyjadřování nebo něco podobného v Evropě 21. století, ale musíme se vypořádat se zásadou omezené odpovědnosti velice obezřetně. Podle směrnice o elektronickém obchodování mm, je zakázáno všeobecné monitorování, ale pouze v některých konkrétních specifických případech je povoleno. Ale já bych eh, byl pro ochranu eh, té obecné zásady omezené odpovědnosti. Děkuji. A nyní Axel Foss. Děkuji, pane předsedo. Já mám já jsem se chtěl zeptat na něco jiného, ale v reakci se musím k jedné věci vrátit. Odpovědnost platform strukturovat tak, že řekneme, no trochu to právo porušit můžou, ale teprve když to zjistíme, Teprve když se to zjistí, tak teprve potom je budeme volat k odpovědnosti. Já si myslím, že tam se v trestně právní oblasti takto daleko nedostuneme. Zejména pokud jde o teror, nenávistné projevy, dětskou pornografii, to všechno nemůžeme nejdříve povolit a potom říct, aha, teprve když se o tom dovím, tak reaguji. Já si myslím, že s právním systémem takto nepokročíme, to bychom se mohli vzdát všeho. A ta otázka původně byla, eh, že jsem eh, říkal, že jsme říkali, že už jsme minule zjistili, že není potřeba mít eh, další spektrum práv. Jde o to, aby ta ochrana soukromí odpovídala, ale aby kontrola byla daleko intenzivnější, aby se dodržovalo to, co se požaduje. Kdo by si přál odpovědět? Pan místo předseda. For... Děkuji za dotaz. Snadno se řekne, že něco zakážeme, že zakážeme veškerá prohlášení, která by mohla být nezákonná, nebo že by mohla obsahovat nenávistná prohlášení. Vy jste v Německu už takový zákon schválili a myslím, že v některých případech bylo velice obtížné odlišit projev politický a projev nenávistný. Já jsem z Estonska a jak víte, tak Estonsko bylo okupováno Sovětským svazem po 50 let. Vím, jak efektivní dokážou být úřady a byly sovětské úřady, při preventivních opatřeních, jak efektivní byly při cenzuře a jak v rámci té cenzury vlastně vznikla i sebecenzura, vlastní cenzura každého jednotlivce. Když někdo něco řekl, věděl, že by mu to mohlo způsobit potíže, takže sám sebe už předem kontroloval, zda vůbec něco takového řekne. A my víme, co takové ministerstvo pravdy ve skutečnosti jak si představovalo v tom východním bloku. Nakonec celý východní blok eh, se zhroutil. Proto je potřeba svobodu vyjadřování podporovat, je potřeba svobodný projev podporovat a já jsem si zcela jistý, že pokud eh, jsou tady nějaké pochyby, tak v tom případě bychom měli nechat eh, těm pochybám určitý prostor. Pokud totiž chceme nastavit naprostou jistotu, že tady jak se nebude žádný prostor pro pochyby, všechno bude jenom zcela jasné. A bude i v případě platform, tak si myslím, že to je ten scénář Ministerstva pravdy a ty důsledky už známe, takže věřme ve zdravý úsudek lidí, používejme technická opatření tam, kde je to potřeba, ale věřme také ve zdravý rozum lidí. Nyní Birgitte Zippel, prosím. Děkuji. Já se omlouvám, ale musím ještě jednou zopakovat, co Facebook jako správce údajů udělal při, vědomně při uzavírání kontraktu s vývojáři aplikací, kdy jasně řekl, že mají právo eh, z předávat informace třetím stranám, by to bylo již eh, za předchozí legislativy nezákonné a nestačí, Lorde, ale ne, eh, říci třetím stranám, prosím, nezneužívejte tyto údaje. Teď máme GDPR a situace je o to horší v tom slova smyslu, že to je o to nezákonnější. Na komisaře Ancipa mám dva dotazy. Jakým způsobem vnímáte GDPR a, další, a budoucí nařízení o elektronickém soukromí omezí eh, vytěžování eh, údajů a psychologické profilování uživatelů na platformách a proč komise na jedné straně tolik usiluje o určitou eh, legislativu a její dokončení ještě v tomto mandátu, jako je přístup k důkazům, zatímco na druhé straně, když hovoříme o ochraně uživatelů online a ochranu podstaty našich svobodných společností se zdá, že komise mnohem více váhá s otevřenou kritikou členských eh, států a blokování ochrany soukromí v elektronických komunikacích. Děkuji. Jak už jsem řekl v úvodu, opravdu si myslím, že nařízení o eh, ochraně elektronického soukromí potřebujeme už eh, několik let. Máme teď eh, směrnici, ale její implementace se mm, dosti lišila ve všech členských státech. To znamená, že je třeba mm, se vypořádat eh, s tou fragmentací, ke které došlo. Nařízení o mm, e-privacy je podobné telekomunikačním operátorům. Když hovoříme o důvěrnosti komunikací, tak ve smyslu OTT nebo platform nebo eh, ve, o jiných subjektech, tak vlastně důvěrnost eh, informací není vždy stoprocentně zajištěna. Jak víte, tak eh, loni 46 evropských občanů podle výzkumu veřejného mínění používalo internet a OTT pro komunikace. A jenom v loňském roce videohovory narostly v Evropě o 18 je to oblast, která rychle roste a dnes důvěrnost komunikací není zajištěna například právě, když hovoříme o platformách. A třetí věc, Telekomunikační operátoři eh, jsou teď nešťastní, protože říkají, že platformy, které zpracovávají údaje, mohou údaje monitorovat, ale přitom oni sami mohou, jako telekomunikační operátoři, mohou používat tyto údaje jenom pro zlepšení kvality svých služeb. Takže my vlastně tím nařízením o e-privacy eh, říkáme, že i Telekomunikační operátoři mohou zpracovávat své údaje, ale pouze na základě e, souhlasu, který uživatel poskytne. A Pane komisaři, omlouvám se, ale nevysvětlujte mi tady nařízení o ochraně elektronického soukromí. Spíše mi řekněte, proč e, nezatlačíte na radu, aby se vyjádřila. Já určitě e, se na ně snažím tlačit. Já sám jsem podal a inicioval tento návrh a dnes, i kdykoliv předtím, jsem hovořil ve prospěch tohoto návrhu na řízení o ochraně soukromí v elektronických komunikacích. Děkuji, Sophie Intervelt. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla předem zdůraznit tu otázku, kterou eh, zmínil Axel Voss a na kterou nezazněla odpověď. Co udělala komise pro eh, lepší provádění eh, legislativy. Já už jsem se na to ptala dříve. Komise tady má jasnou odpovědnost zajistit, eh, aby evropská legislativa byla prováděna a aplikována. Nevím, co tedy proto komise přesně udělala. A za druhé, pokud jde o ten. Uh, uh, Safe Harbor a Privacy Shield. Uh, Myslím si, že jsou to dobré příklady toho, proč jsme měli bránit ten štít e, pro ochranu soukromí. Zajímalo by mě, co obsahoval ten Privacy Shield a co nebylo e, v Safe Harbor a obráceně. V čem se ty dvě věci vylučovaly, pane místopředsedo? Um, Děkuji. My tady dnes diskutujeme o firmě Cambridge Analytica, o souvislosti s Facebookem a porušení pravidel pro nakládání s údaji. Ale pokud jde o problematiku provádění legislativy, ta otázka samozřejmě validní je, ale ne v této souvislosti, protože tehdy jsme neměli ani ten Privacy Shield, ani nařízení GDPR. Takže dnes, jak víme, Facebook už tyto zásady uplatňuje v souladu s nařízením GDPR. Ale musím bohužel říci, že mám určité pochybnosti. Dnes eh, nemusíme mluvit pouze o Cambridge Analytica a o Facebooku. Potenciálně si myslím, že to můžeme pojmout číře. Cambridge Analytica používala aplikace API a určité programovací rozhraní a dnešních, v dnešním světě jsou tisíce firm, které používají APIs a mohou být velice užitečné pro celou řadu lidí, ale v případě Cambridge Analytica nebo respektive to, co se stalo v případě Cambridge Analytica, se může stát i v jiných případech. Takže si myslím, že potenciálně může znovu dojít k podobným narušením, pokud jde o třeba mm, soubory cookie třetích stran a opět se budeme muset vracet k nařízení o elektronickém soukromí. A znovu tady chci zdůraznit eh, náš návrh, který za komisi předkládáme a nesouhlasím s tím, že neprosazujeme ochranu soukromí v elektronickém prostoru. Věra eh, Jourová poprosila, pokud je to podle vašich pravidel eh, povoleno navázat na, na mé vystoupení, aby se mohla zmínit o nařízení o elektronickém eh, soukromí. Jednu minutu, paní mm, komisařko. Samozřejmě, že tlačíme na to, aby došlo ke schválení elektronického soukromí, protože to je důležité z hlediska bezpečnosti v EU a naše donucovací orgány sami žádají eh, rychlé řešení. Takové rychlé řešení, které bude plně respektovat základní práva. Ale abych eh, navázala eh, na tu otázku o Safe Harbor a Privacy Shield. Facebook a Cambridge Analytica byly ještě v tom starém systému Safe Harbor, to znamená den po vypuknutí skandálu jsem se osobně sešla s tehdejšími komisaři, tehdejší FTC a požádala jsem o rychlé prošetření porušení ochrany údajů podle Safe Harbor. A učinila jsem to tež s, v případě eh, Privacy Shield, protože pokud Cambridge Analytica a Facebook Eh, pokud se zjistí, že nenaplňovali systém Privacy Shield, tak je potřeba na to reagovat. Ale předně musí proběhnout vyšetřování na americké straně, musí tam být nějaká reakce eh, v USA, na to tlačím. Před dvěma týdny jsem se sešla s panem Čopra, novým eh, komisařem, který mi přislíbil rychlé prošetření. A já k tomu mohu říct pouze jednu věc pokud eh, firmy porušily podmínky a pravidla Privacy Shield, tak to neznamená, že ten celý systém je nefunkční, jenom to znamená, že je potřeba ta porušení odhalit a eh, sankcionovat je. Děkuji, Monika Makovej. Děkuji. Možná řeknu něco, o čem už jste tady diskutovali, za což se omlouvám, ale je to věc, která mě zneklidňuje tak předně. Moje osobní zkušenost. Všichni používáme asi WhatsApp, Všichni víme, že eh, WhatsApp koupil Facebook, Facebook zakoupil firmu WhatsApp, tedy vlastně je to eh, Zuckerbergova hm, teď firma. Pokud jde o GDPR, tak já vlastně v souladu s ním nemohu používat WhatsApp, eh, A my, já bych čekala, že tam budou nějaké možnosti, abych se vyjádřila ohledně uh, užívání, na které odpovím ano, ne. A že se to nebude, že se to bude týkat rozsahu údajů, které chci uh, nabídnout k použití někomu dalšímu. Takže když eh, zmáčknete continue, tak následuje další tlačítko a to tam už je napsáno jenom I agree, tedy souhlasím, ale není možné ehm, se tam dočíst v mezikroku, o jaké ehm, mé osobní údaje se bude jednat. Pokud něco takového je možné nyní, kdy vlastně ten skandál ještě hm, celý probíhá, tak si myslím, že to je skutečně nehorázná věc. A ještě, a minuta vám už vypršela. Paní kolegyně, máte na otázku jenom jednu minutu. Dobře, ale já tady mám ještě jednu otázku. Já se omlouvám, ale komu eh, jste položila tento dotaz? Nevím, jestli je tady někdo za Facebook, nebo teď je to kolečko otázek na komisaře. Tak eh, můžete jim to předat, tu otázku, pokud si myslíte, že to není důležité, ale my jsme se stanovili, říká pan předseda, pravidla, ta jsou velice přísná, platí bohužel i ve vašem případě, takže paní komisařko Jourová, možná, že je to nejspíš na vás otázka. A je to ten, ta třetí část, používání údajů eh, Facebooku a uživatelů Facebooku. My jsme teď eh, v druhé části slyšení, kdy už se neklade otázka zástupci Facebooku, paní kolegyně. Ano, já jenom velice stručně, protože skutečně je to otázka spíše na Facebook, kterým by mohl odpovědět konkrétněji. Jenom mohu říci, že podle GDPR je tady nové pravidlo, Eh, že informace musí být, eh, pokud je o ochranu údajů pro uživatele, jasné a uživatelé na základě těchto jasných informací dají svůj eh, souhlas v případě, že jim podmínky vyhovují a že souhlasí s rozsahem zpracovávaných údajů. Pokud s tím nesouhlasíte nebo nechcete riskovat poskytnutí informací a svých údajů dané službě, tak samozřejmě pokračovat dále nebudete. Pokud chcete to riziko postoupit, tak mm, zmáčknete to tlačítko continue, pokračovat. Já se omlouvám, říká pan předseda, pravidla jsou jasná, musíme se podle nich řídit, moc se vám omlouvám. Nyní paní Zepl, děkuji. Nedávno Max Schrems podal stížnost na Facebook a obvinil ho z toho, že nutí uživatele, aby dali svůj souhlas a nenabídli alternativu nedala, nedá jim alternativu, takže to není v souladu s GDPR. A studie Norské rady pro spotřebitele v loňském roce také přišla k závěru, že Facebook nastavil to nastavení takovým způsobem, aby vznikla iluze kontroly nad eh, údaji, ale vlastně tam není žádná reálná možnost si vybrat eh, ohledně sdílení údajů, ohledně rozsahu sdílených eh, informací. Takže otázka na komisi. Myslíte si, že takovéto postupy jsou v souladu s evropskou legislativou ochraně údajů, zejména pokud jde o zásadu transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, s eh, o informovaného souhlasu a ochranou na základě návrhu a eh, vyplývající ze standardního nastavení? Já to, co se o tom myslím já, je možná zajímavé, ale co je zajímavější, je, že donucovací orgány musí prověřit každý jednotlivý případ, porovnat to eh, s tím, jak zní legislativa, takže v těchto případech je třeba zjistit, za to bylo před vstupem GDPR v platnost nebo až poté. A podle toho musí potom jednat úřady na ochranu údajů, podle toho spustí určité řízení a budou firmu postihovat. Takže v tuto chvíli nemohu samozřejmě konkrétní případy nějakým způsobem posuzovat. Není to ani role, která by komisi příslušela. Děkuji. Já mám otázku, která je asi na komisaře Ancipa. Chce se tím vrátit k nařízení o elektronickém soukromí a přístupi, přístupu rady. Myslíte si, že rada skutečně chápe závažnost tohoto nařízení? že si je toho vědoma a že se snaží dosáhnout reálného pokroku, anebo jak jste trochu naznačili, je to 28 členských států, které se chtějí ponechat eh, mm, tu situaci tak, jak je a žádného pokroku nedosáhnout, protože my jsme se všichni shodli na tom, že tento skandál a poslední odhalení ohledně Facebooku Eh, ohledně sdílení uživatelských eh, údajů s dalšími eh, výrobci a třetími stanami. To jsou všechno věci nesmírně znepokojivé ohledně ochrany soukromí online, zejména pak právo nebýt ehm, nevhodným způsobem sledován s nekalými úmysly, ať už se to týká cílené reklamy, Eh, nebo schromažďování eh, dalších a dalších údajů o, o nás. A nevím, jestli to rada opravdu chápe, jestli si uvědomuje, jak jsou lidé rozhorčeni, nebo si, myslíte, nebo si myslíte, že bychom proto měli udělat něco více i my, aby si to rada uvědomila? Děkuji. Já jsem se eh, účastnil Rady pro konkurenceschopnost a mohu říci, že tam nebyla eh, jednomyslnost eh, v tom postoji členských států a nějak mě to nepřekvapuje. Je tam jednomyslnost, pokud je o harmonizaci postupů, pak je tam jednomyslnost ohledně toho, že je potřeba respektovat stanoviska 92% evropských občanů, kteří žádají důvěrnost komunikací a také e, v souvislosti s platformami žádají tuto ochranu. Ale státy se neschodnou, pokud jde o technické podrobnosti. Tak například Názory se různí na to, jakým způsobem e, zpracovávat metadata, jak řešit cookies. Hm, ochrana e, ze standardního nastavení nebo nějaké konkrétní nastavení eh, prohlížečů, na to se názory různí. A řada vystupujících tam řekla, že mm, panuje určitá panika ohledně ochrany údajů, že všichni hovoří o sankcích, 20 eh, milionech eur, které bude teď potřeba zaplatit, eh, když se nebudou dodržovat pravidla. Někteří eh, operátoři z oblasti telekomunikací zase chovají naději, že nařízení o elektronickém soukromí vůbec potřeba nebude, protože teď vlastně máme nařízení GDPR, ale to je obrovská chyba a nepochopení, protože podle směrnice o elektronickém soukromí ehm, telekomunikační operátoři nemohou zpracovávat údaje, které mají nemohou je jaksi finančně eh, uplatnit. Mohou tyto údaje, jako jsem říkal, zpracovat pouze za účelem zlepšení svých vlastních služeb. A ti říkají, že ne všechny údaje jsou vlastně citlivé povahy, ale jakým způsobem eh, odlišit eh, ty senzitivní a ty, které jsou senzitivní méně, sami se k tomu nedokážou přesněji vyjádřit. Omlouvám se, čas mi vypršel, ale my opravdu na tomto návrhu o ochraně elektronického soukromí, tedy návrhu toho nařízení pracujeme a znovu opakuji, že je to návrh potřebný pro Evropu i naše občany. Děkuji, pane místo předsedo, nyní Paul Rubik. Já, richtig. Ano, děkuji za možnost, že si tady můžeme vyměnit názory. Evropském eh, parlamentu máme eh, takový nástroj na eh, vědecké hodnocení a vypracovali jsme strategii zejména pro evropské instituce. Jde o to, že tu máme teď naštěstí tři komisaře, kteří jsou eh, odborně zdatní. Na druhé straně nám tu ale další chybí ve paní Vestager z eh, konkurenceschopnosti a další by také byli dobří. Jak vypadá strategie komunikace v, komus, v komisi? jakým způsobem se analyzují eh, výsledky výzkumu, máte kontakty s IC nebo s eh, výborem pro výzkum. Eh, my máme v parlamentu platformu, kde se chceme na tyto věci podívat a ptám se, zda komise předsedy pana Junkra má strategii v této oblasti a chce ji podpořit také vědeckou analýzou. Vice Místo předseda. No, víte co, ono ty otázky mají být na konkrétního komisaře, ale občas se stává, že vám odpoví někdo jiný. Ano, samozřejmě vypracování určitých návrhů eh, si žádá detailní studii dopadu a je vždy dobře, když je tato založena na vědeckých důkazech. Jsem rád, že tato komise navrhla investovat daleko více do výzkumu a vývoje, například v souladu s příštím víceletým finančním rámcem a že také chce navýšit investice do digitálních otázek. Byla obrovská chyba, když před se sedmi lety se navrhlo, že se využije 9 miliard euro na nástroj Digital Connecting Europe. Členské státy ty peníze chtěly dostat do svých národních obálek a pro oblast digitálna jsme dostali něco těsně nad jednu miliardu, ale to nestačí. Dnes by ta situace byla jiná. V rámci digitální Evropy máme 9,19 miliard euro, pokud eh, parlament a rada náš nápad podpoří. Nástroj pro propojení Evropy bude mít 3 miliardy na řešení digitálních otázek. Eh, snad budeme mít něco i z programu Horizont a z výzkumného rozvojového fondu budeme mít nějakých 13 miliard, možná ještě o něco více. Snad to bude alespoň 15 miliard, protože to navýšení dle našich, dle našich návrhů by mělo být o více než 100 miliard. A tyto investice do výzkumu a vývoje jsou rozhodně zapotřebí v Evropě. Děkuji. Virginie Rozier. Děkuji. Já se obrátím na paní Jourovou. Při prvním slyšení v našem výboru jsme slyšeli Kristofa Rego, který nám podrobně vysvětlil, jaké hrozby, represálie a odvetné akce eh, hrozí Instagram eh, zastrašování, Facebook a také novináři, kteří se tím tématem eh, zabývali. Jako zpravodajka eh, na ochranu těch, kteří poskytují informace, jsme my v ta, pro takové případy připravili sankce, ale to není eh, stejné. Jde o to, že to neodpovídá textu, který máme. Eh, otázka na komisi. Jaká řešení lze najít pro to, aby média, která mají kvazimonopol, nemohla jednostranně a libovolně dělat cenzuru textů, které obsahují informace v obecném zájmu? Možná, že má komise nějaký nápad. Prosím, máte slovo. Děkuji. Jak víte, komise spustila platformu eh, ohledně návrhu nařízení pro oblast biznesu. A jde tam přesně o to, co jste teď popsala. Náhle nevysvětlitelné změny ve smluvních podmínkách bez předchozího varování. Ono je to dnes poměrně běžné. My navrhujeme, aby byla lhůta alespoň 15 dnů tedy ta, ta oznamovací lhůta, kdy platforma musí říci, že se chystá změnit smluvní podmínky. Eh, pane předsedo, hovoříme o svobodě názoru. Nejde o změny smluv mezi platformou a poskytovatelem. Uh, eh, you want Uh, ano. V Evropě máme hodně různorodou situaci v oblasti médií. V nedávné době jsem byla před domem Jana Kuciáka na Slovensku. Byla jsem se také podívat na hrob Dafne Caruany Galicie na Maltě. A první věc, kterou musíme říci všichni společně, že je neakceptovatelné, že se novináři vraždí a je neakceptovatelné, že násilí na novinářích je dokonce podporováno některými politiky. Bylo několik příkladů v Evropě, kdy politici někoho hodně ostře kritizovali a v podstatě to fungovalo jakési schválení násilí. A to novináře ohrožuje ať už se jedná o novináře působící pro veřejnoprávní média nebo pro, sou, pro soukromá média. My musíme zaručit transparentnost financování a nezávislost veřejných médií. To je první věc. Za druhé, musíme zajistit plnou svobodu pro nezávislá média bez cenzury. A ta třetí věc je svět online, kde vlastně novináře může být každý občan. A proto o tom pan Ansip hovořil. Proto my hájíme svět online médií jakožto zónu svobody projevu. Všechny tyto věci musí být zaručeny národními právními úpravami, protože ve světě legislativy EU není dostatečně vybavená právní kompetencí vytvářet legislativu v oblasti svobody médií a v oblasti médií obecně. Takže my členské státy podporujeme, aby eh, dbali na svobodu médií a na bezpečnost novinářů. A v letošním roce, jak řekl kolega Julian King, letos v listopadu uspořádáme Fórum pro lidská práva, které se soustředí na svobodu médií a bezpečnost novinářů. Doufám, že jsem odpověděla na vaši otázku. No, nezlobte se, musíme pokračovat. Další. Paloma López Bermecho. Děkuji. Údaje 50 milionů uživatelů byly zneužity za za politickým účelem. To není jenom porušení individuálních práv, ale ukazuje to na kvalitu demokratického procesu. Jakmile jsme se dozvěděli o tomto skandálu, tak jsme si museli uvědomit, že nás příliš neuklidňují odpovědi Facebooku. Komisařka Jourová se zeptala výkonné ředitelky Facebooku, zda podobná situace by se mohla znovu eh, odehrát a hovořili, hovořili jste tehdy o Cambridge Analytica. A právě k této otázce bych se teď eh, vrátila. Opravdu si myslíte, že můžete nyní eh, eh, zajistit, že díky nařízení GDPR, které od května platí, podobný případ už by se znovu stát nemohl? A druhá otázka. Je tady velká schoda. Uh, ohledně toho, že vystoupení pana Zuckerberga v Evropském parlamentu 23. května bylo zcela nerelevantní, eh, zklamáním, možná obojí dohromady a že to nechává více pohyb, pochyb, než kolik jsme jich měli na počátku. Takže znovu se chci zeptat stejnou otázkou, kterou pan Zuckerberg eh, tehdy neodpověděl. Je komise schopná zajistit, aby Facebook neovlivňoval evropské volby? Děkuji. Tak prosím odpověď. Ano, když dovolíte, kdybych vám řekla, že GDPR na 100% zajistí, že se ta situace nebude opakovat, tak to bych vám lhala. A já jsem se rozhodla, že vám lhát nebudu. Ono se to může stát ale já jsem si jistá, že GDPR bude sloužit jako odstračující um, prvek. Jsou tam velice vysoké sankce. A aktuálně eh, se všechny orgány v, v této oblasti v EU združily, spolupracují a společně jsou schopny velice rychle reagovat zejména v případě velkého porušení osobní, ochrany osobních údajů, jako, jako třeba v tomto případě, pokud to bude dokázáno, protože to vyšetřování stále probíhá. Myslím si, že GDPR je dobrá a silná reakce. Jak jsme slyšeli od pana Zuckerberga, oni chtějí aplikovat tyto standardy i mimo EU, což je pro nás velký úspěch. protože my tím pádem stanovujeme globální standardy. Tak když dovolíte, já bych zareagoval na tu druhou část otázky. Zda probíhá cená výměna názorů s Facebookem, zda to stojí za to mluvit s Facebookem. Já bych řekl, že eh, zde jsou slibné znaky. Pokud se ten vztah s Facebookem rozvine, jak doufáme, do závazku ze strany Facebooku v rámci práce, vývoje celoevropského kodexu o praxi v oblasti dezinformací, to by bylo skvělé. A dozvíme se to poměrně brzy, protože ta práce má skončit tento měsíc. Pokud eh, ta spolupráce s Facebookem povede k tomu, že Facebook bude úzce spolupracovat eh, s námi v rámci zajištění vyšší bezpečnosti voleb, tak to bude úžasné. A vlastně je tu takový test, který jsme slyšeli i dnes na tomto slyšení. Slyšeli jsme, že Facebook otevírá své záznamy nezávislým výzkumníkům, aby i oni se mohli podívat na to, jak vážný je ten potenciál a potenciální dopad zásahu do voleb. já si myslím, že to je excelentní. Velice brzy v praxi uvidíme, jak ta otevřenost bude fungovat. Takže řekl bych, že z toho angažmá vidíme celou řadu pozitivních věcí. Děkuji. Máme ještě sedm minut a to dvě otázky a po, sedmé hodině, eh, po, po, po desáté hodině už nebudeme mít tlumočení. Jako další má slovo Ana Gomeš. Otázka na komisařku Jourovou. Alexander Nix, CEO Cambridge Analytica, se pišnil tím, že dokáže zvrátit výsledek voleb po celém světě a to prostřednictvím firmy SCL, což je eh, mateřská firma Cambridge Analytica, která fungovala ve 32 zemích a velice často používala taktiku, velice zákeřnou taktiku na zajištění toho, aby vlády, které by byly třeba pro eh, prodej občanství, aby se dostaly k moci například eh, St. Kitts and Nevis na Grenadinách a jinde. Pracovali také v Evropské unii. Henley and Partners je firma, která se specializuje na ehm, ty systémy zlatých víz a investit za účelem prodeje občanství. Vlastně Dafne Caruana Galicia přesně na tyto případy upozorňovala. A ehm, tyto dvě firmy tady spolupracovaly. Vyšetřuje komise ve spolupráci s členskými státy tu úroveň interference ve volbách v EU ze strany těchto firm? Protože Henley Partners to je velice, eh, velice neprůhledná společnost. Bude to část té vaší zprávy, kterou připravujete na téma zlatých víz a investičních schémat? A komisaři Kingu, a co ten Alexander Kogan? Narodil se v Moldavsku, spolupracoval v, s SCL, pracoval na té aplikaci, řekl, že nebyl ruský špech, ale byl napojen na Sankt Petersburskou univerzitu. Může to být rakouský špion? Vyšetřujete i tuto možnost? Potřebujete tlumočení, paní eh, Dominik Bild. Dobře, tak se zeptejte, protože tlumočníci nám brzy odejdou. Tak se prosím zeptejte a pak budou odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Nebudu se vracet už ke Cambridge Analytica panu Zuckerbergovi. Je to potvrzené i ze strany Facebooku a celé armády právníků, eh, že se drží pravidel. Spíš se obrátím na paní Jourovou. Eh, pokud je GDPR takový pokrok, jak zajistíme, že to nebude mít následné dopady a že eh, příjmy z reklam, které dělají 49% pro Google a další, eh, zůstanou zachované. Dobře, tak eh, můžete začít odpovídat nejprve na tuto otázku, protože pak nebude tlumočení. Ano, takže první otázka paní Gomeš. Aha, vymyslel jste nejprve tu druhou otázku zodpovědět. to, co my chceme od firem a od institucí, je, aby plnili GDPR. My nechceme měnit business modely, nechceme zasahovat do toho, jak prodávají reklamu, ani do ničeho jiného. Takže chceme zkrátka pouze, aby plnili pravidla, dodržovali pravidla, nechceme zaškrcovat inovaci nebo nic jiného takového, jak říkal pan Ansip, chceme ten princip privacy by design a privacy by default – a co se týká příjmu z reklamy, to je čistě v gesci těch firm jako takových, je to v gesci daných společností, takže tady nevidím žádný přímý vliv. Dobře? A teď se tady vraťte k Aně Gomeš, pokud chcete. A nakonec dostane slovo Julian King. Ano. Ale máme jenom jednu minutku, No to je jedno. Já jsem chtěl, aby tady ještě bylo tlumočení na tu otázku, která padla ve francouzštině, takže prosím odpovězte na otázku paní Gomeš a potom Julian King eh, se vyjádří také k paní Ani Gomez. Eh, pokud je pravda to, co říkal pan eh, Nick, tak je to noční můra a musíme počítat s nejhorším. Proto jsme řekli, že v rámci Evropy potřebujeme vyšší odolnost, musíme spolupracovat s členskými státy, aby byly vybaveny Eh, pro boj s takovýmito případy zneužívání dat v politickém boji a v kampaních online. Musíme pracovat s poskytovateli online služeb a to prosím pěkně není pouze Facebook, musíme pracovat se všemi, kteří zde jsou činí. Julian již popisoval, jak to budeme dělat. Musíme vzdělávat lidi, aby přemýšleli kriticky, aby nebylo tak snadné jim vymít mozky. Myslím si, že to je takový multifacetový přístup. Je jasné, že tyto firmy se zaměřují na křehké demokracie, na společnosti a jednotlivce, kteří jsou zranitelní. My musíme zajistit, že e, v EU nebudeme mít takto snadné cíle a toho musíme dosahovat různými prostředky, jak jsem to popisovala předtím. Dále jste se ptali na mapování celé scény ohledně těch zlatých víz a podobných systémů. Samozřejmě my provádíme pečlivou analýzu a pokud vyšetřování Facebook Analytica a souvisejících firem ukáže nějaké propojení v této oblasti, samozřejmě s těmi informacemi budeme velice pečlivě pracovat. V sázce je až příliš mnoho. Pan King. Děkuji. Já bych chtěl na 100% podpořit to, co právě řekla komisařka Jourová. Pro nás je to klíčové, protože na tom spolupracujeme všichni dohromady Eh, musíme se z toho poučit. A nejlepší poučení je, že musíme ještě navýšit práci, kterou provádíme na další tvorbu naší bezpečnosti a odolnosti v oblasti voleb. Protože nevíme, kdo se bude snažit interferovat. Ale bohužel, tady teď máme poměrně dlouhou historii pokusů o interferenci, takže musíme být připraveni. Co se týká konkrétní otázky pana Kougena, eh, nevím víc, než co se člověk dočte v tisku. K té obecnější otázce myslíme si, že čas od času ruský vliv, nebo respektive, že se Rusko snažilo vyvíjet vliv na naši domácí debatu, eh, to je otázka. No, Rusko není jediná třetí země, která eh, by se o to mohla snažit. Nicméně je to jediná, o které já vím, která to jasně říká ve své vojenské doktríně. A myslím si, že musíme akceptovat riziko takovéto hrozby jako velice vážné. Je to příležitost, abych poděkoval Evropskému parlamentu za odvedenou práci, pro East Stratcom tým, který, jak víte, hraje velice zásadní roli při mapování a dokumentování systematických příkladů dezinformací, napříč východní Evropou. Většina z těch dezinformací je prokremelská, jsou to dezinformace typu těch 31 eh, eh, různých témat ohledně chemického útoku v Salisbury nebo se střelení letadla MH17. Děkujeme za podporu. Děkuji. Chci poděkovat všem, všem účastníkům během jednotlivých zasedání kteří nám poskytovali informace. I nadále budeme hájit naše základní práva, své soukromí a ochranu dat. Slyšeli jsme různé orgány a očekáváme, že brzy přijmou účinné kroky na zajištění práva, základních práv, včetně sankcí